Dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Celá srdečně vítám ty, kteří zde jsou přítomní. Rád bych se zeptal, jestli jsou otázky k pořadu jednání. Zvláštní, že se nikdo nehlásí. Samozřejmě, že je spousta přihlášek, eh, poznámek a spousta lidí si z něj nějaké změny, někdo hovořil, někdo má termíny, které se překrývají, ale já bych se přimlouval za to, abychom se pokusili ty připomínky omezit jen na nejnutnější, protože už včera jsme měli potíže s tím změnit uh, termíny. Pokud tady souhlasíte, bod číslo 15 budeme projednávat po bodu 7 ještě dnes dopoledne. Bod 8 přeložíme na pátou a v bod 17 budeme projednávat za bodem 11. Dnes odpoledne. Má k tomu někdo poznámky? Všichni jsou ohromně nadšeni a všichni souhlasí, takže vycházím z toho, že je. Ti, kterých se to týká, o tom budou včas informováni a budou také včas přítomni. Moje jediná poznámka k bodu dvě je, že se musíme dnes dopoledne pokusit soustředit se při rozdělení řečnické doby na to, abychom to vše stihli. Termíny jsme skládali dohromady tak, že zítra odpoledne už nebude zasedání, ale to samozřejmě předpokládá, že se budeme chovat disciplinovaně, jinak to nestihneme. Dámy a pánové, pokud už nemáte další poznámky, rád bych ohlásil bod 3. Vítám tady pana profesora doktora Rýčla. Ten nám bude přednášet o evaluaci 6. rámcového programu. Je samozřejmé, že sebou přivezl prezentaci a to nám nyní předvede. Zpráva byla uzavřena v únoru 2009. Pan Rachel patří do skupiny odborníků, která byla zodpovědná. Já vycházím z toho, že po prezentaci budeme mít možnost položit několik otázek. Pane profesore, srdečně vás vítám a nyní máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, pane Royle, dámy a pánové. Je mi velkou ctí a mám radost, že zde mohu v krátkosti zhrnout na čem jsme pracovali v oblasti evaluace šestého rámcového programu. Šestý rámcový program je samozřejmě již minulostí. Přesto jsme se ale pokoušeli zahrnout a evaluovat věci, nejen věci, které šestý rámcový program produkoval, ale a také věci, které s tím souvisejí a souvisí s osmým rámcovým programem a mají velkou, velký význam. Šestý rámcový program byl zcela zvláštní. A to proto, že vůbec poprvé došlo k, nějakému souhr, k nějaké souhrné evaluaci časového období. Eh, dříve se evaluovali, hodnotili vždy jen určité části a tohle to byla tako, poprvé taková velká výzva. Za druhé, poprvé došlo k tomu, že byl vytvořen rámcový program, aby byla naplněn určitý politický předpis. Měli jsme před sebou Lisabon, Evropský výzkumný prostor, European Research Area a právě proto byl vytvořen ten šestý rámcový program, který měl zcela jasné cíle. I to bylo zcela něco, něco zcela nového. A evaluační skupina ve svém složení byla mnohem variabilnější než dříve. Měli jsme e, odborníky, vědce, zkrátka všechno, co taková evaluační skupina potřebuje. Rád bych poukázal pouze na dva problémy, které jsou podle mého názoru velmi důležité. A týká se to průběhu programu, ale také budoucnost. Jeden program je eh, jeden problém je sestavení rámcového programu a druhý problém je administrace, zpráva. Ty další problémy jsou obsáhlé, já se později později nahlédnu také do budoucnosti, to uvidíte ve zprávě. Velký problém, který jsme při zpracovávání zprávy měli, bylo, že samozřejmě, že po lisabonských a jiných cílech jsme se dívali na následující otázku. Bylo těch cílů dosaženo? To byl vlastně hlavní aspekt toho programu. Uh, Jedním z důležitých cílů je posílení technologií a zvýšení konkurenceschopnosti. Abychom zaručili ostatní kapitoly této to je velký cíl a to, co jsme nyní museli zjistit, bylo to, že myšlenková logika šestého rámcového programu nebyla taková, že byly stanoveny tedy jak cíle, tak i potom podcíle a vlastně tady se ztrácela ta logická výstavba. Z toho velkého logického cíle zjistíme, že se potom přeskakuje k malým cílům a ty prakticky nemají na ten velký cíl žádnou vazbu. A já vám dám jeden příklad proto, takže můžu říci, že pouze jenom málo těchto cílů bylo realizovatelných a také bylo konkrétních a tak dále. Takže na dalším programu, na další folii vidíte, že některé cíle byly tedy méně inteligentní, non-smart. A tady máme také podporu mobility vědců v Evropě a to jsme se také tím zabývali. Bále je tady také rozvoj společné infrastruktury. Tady můžeme se podívat na to, kolik infrastruktur bylo zpracováno a potom tady máme také další e, článek, to je stanovení standardu pro širší bezpečné využití radioaktivních materiálů. To znamená, že bychom neměli mít tady nic, co není hodnotitelné dosažitelné. Takže například takové cíle jako podpora něčeho, to se těžko dá vyhodnotit. Buď to se potom dá říci, že to bylo dosaženo, či nebylo dosaženo, ale je to příliš obecné. To znamená, že bychom měli mít opravdu velký cíl, ale potom by pod cílem měly být komponovány tak, aby byly konkrétní, aby byly srovnatelné, aby dali také vědcům rámec, ve kterém mohou pracovat. Druhý velký a největší problém celkově v celkové rámcovém programu je potom administrativní zpráva. To znamená, že se tady taky hovoří často o zjednodušení, ale my jsme toto nyní zdůraznili a řekli jsme, že to takto nemůže pokračovat. Nemůže to pokračovat tak, že tady se něco zlepší, tady se něco zlepší. Musí dojít k systematické změně a zlepšení. Protože z německého hlediska mohu říci, že zpráva a komplexnost administrativy se používá také proti Bruselu. Tady Brusel a komise a já žádám parlament, aby také pomohl, neboť parlament, komise a Brusel musí povinně, tak říkajíc, zjednodušit rámcové podmínky tak, aby rámcový program byl pro vědce atraktivnější, jinak vznikne dlouhodobý problém. A jednozlivé země toto budou využívat pro svoji vlastní výhody, pro své vlastní výhody. A takže tady na vás apeluji, aby toto opravdu nastalo. A pak tady máme problém, který existoval především pro nové členské země, které neměly tolik času, aby se seznámily s tímto celým systémem ale pak se často zapomíná, že rámcové programy nejsou pouze pro vědce, ale pro vědu a pro průmysl. A my jsme také viděli, že průmysl se stále více účastní, to znamená stále více průmyslových podniků se zapojuje a to souvisí také s formou zprávy. My jsme evaluovali celou řadu faktů, například jsme také vyhodnotili čas, kolik jak dlouho to trvá, než se uzavře smlouva, to znamená pro 75 eh, veškerých záležitostí je to 2,5 eh, let, 540 dní. Takže není možné, aby někdo čekal dva a půl roku na uzavření smlouvy. To je hlavní problém, který musíme společně vyřešit a musíme opravdu toto vyřešit důkladně. Potom ještě jsou tady další příklady, které jsme uvedli a potom je tady radikální změna myšlení v celém systému. To se lehce řekne, hůře dělá, ale musí se s tím nyní začít. Takže zde jsou na řadě členské státy, parlament a také rada. Komise sama to rozhodnout nemůže a musíme ji podpořit. za základní myšlenka je pryč od přílišné kontroly v Evropě. V Evropě máme příliš mnoho kontroly a zde bychom se měli podívat na roli členských států, které jsou daleko dál ve správě, protože ji zjednodušili. To znamená, že bychom opravdu všechno měli zjednodušit. To samozřejmě znamená, že bychom měli pro a větší autonomii a flexibilitu. My jsme také požadovali snížení uzavření smlouvy na polovinu ze 400 dnů na 200, na 200 dnů, ale to by se mělo snížit ještě. Také se musí změnit to, aby nástroje IT v různých ředitelstvích se sjednotily a než budou rámcové programy implementovány a potom výkonné agentury, to by se mohlo vyvíjet velice dobře z nejrůznějších důvodů, ale zde musíme dát pozor na to, aby výkonné agentury se nerozvíjely tak říkajíc, autonomně a nezávisle na generálních ředitelství. Tady se musí pracovat s interfejsy. Pouze tyto tyto dvě věci jsou takové kritické body, ale my jsme zjistili, že rámcové programy mají neko bezpočet pozitivních aspektů. A my jsme zjistili, že šestý rámcový program opravdu združil a obsahoval nejlepší vědce z Evropy. Nedá se říci, že program by byl neatraktivní a že by se na něm podíleli druhořadí věci. My jsme dokonce tady udělali seznam, podílejí se na něm dokonce i laureáti Nobelovy ceny. Druhá věc je ta, rámcový program přispěl také k propojení vědy a technologií a Eh, také průmyslu a konkurenceschopnost Evropy se zvýšila a infrastruktura byla posílena. Celkově celkově můžeme říci, že úspěch rámcového programu je velký a nejdůležitější výsledek a sdělení je to, že my jsme diskutovali o tom, zdali existují alternativy k rámcovému programu, ale my jsme zjistili, že neexistují žádné alternativy, které by byly úspěšnější než rámcový program, což také znamená, že přestože se říká, že nepotřebujeme rámcové programy, peníze by se měly rozdělovat jinak, tak my jsme zjistili, že rámcové programy potřebujeme, které by mohly být eventuálně jinak strukturovány, ale potřebujeme takovýto velký evropský nástroj, abychom se dostali vpřed. A není doporučení, pohled do budoucnosti. Chci také ještě jednou říci, že rámcové programy máme především na to, abychom dali dohromady vědu s průmyslem. Na to se často zapomíná a vědci v rámcovém programu vidí nástroj pro financování své činnosti. Ale my musíme především působit proti tomu, aby průmysl nestratil zájem protože rámcový program má sloučit obě dvě strany dohromady. To znamená posílení malých a středních podniků a průmyslu. A potom další program a formát NEST, to znamená, je třeba, abychom se také zaměřili na projekty spolupráce. V sedmém programu prakticky vypadly a myslím si, že samozřejmě musíme také podporovat individuální projekty, ale je třeba zachovat a především posílit kooperaci a v osmém rámcovém programu musí mít e, spolupráce co největší význam. A potom také infrastruktura je důležitá, protože nejenom důležité je jí vznik je, e, infrastruktury, ale potom také její financování. Potom dále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 mužů a žen, vědkyně a vědců, to jsme také přesně vyhodnotili. Tady máme stinné i světlé stránky. Chci k tomu říci, že komise se velice, velice snažila v této oblasti, na kterou má vliv také podílet ženy, ale musíme ještě v této oblasti hodně dohonit a především statistiky, které nám byly předloženy, byly nedostatečné. Ale tady je hodně potenciálu, komise v této oblasti hodně udělala. A rozhodující bod je ten, že v Bruselu musíme také vyvinout kontrolu hodnocení, která bude lepší než současná. My jsme to nazvali také evaluation culture, takže budeme se zabývat tím, jak budeme hodnotit program také pohledem, který bude delší než jeden rok. My jsme nyní vyhodnotili šestý rámcový program, který právě vypršel, ale musíme se podívat eh, na to již po pěti letech, jak se etabloval tento program a jaké jsou dopady a jak takové to hodnocení má vypadat. To jsme přesně popsali, zatím to ještě není úplně nejlepším stavu. A nyní výhled do budoucna. Co jsme se poučili, jak jsme se poučili z 6. rámcového programu, co musíme udělat lépe. Na v čem doufáme, že bude osmý rámcový program lepší. My jsme tady rozlišovali dva velké pilíře, na kterých spočívá průmysl a věda. Bu- jsou to velké výzvy pro do budoucna, to jsou Grand Challenges, to jsou jasně definované programy, které jsou orientovány na energetiku, zdravotnictví a tak dále. A to jsou přístupy top-down, ze zhora dolů. Toto musí vzít do ruky komise, protože členské státy toto nezvládnou sami. A v tomto případě je tady jeden bod, který jsme přesně konkrétně definovali, to znamená, že kvalita musí sehrávat důležitou roli, také originalita je důležitá, ale také relevantnost je velice důležitým kritériem. A pak na rozdíl od toho tady máme také velké myšlenky, great ideas, to jsou individuální projekty, které jsou investigated driven, je tady e, přístup ze spoda nahoru a tady excelence a kvalita je jediným kritériem. Na další folii chci ještě také se vyjádřit k tomu, co si představujeme, co je v této souvislosti nejdůležitější pro komisi. Tady se jedná o projekty, které budou podporovat inovaci, to je invence a aplikace. To znamená, že se sejde akademická obce, obec s průmyslem. To jsou velké myšlenky, které nezvládnou jednotlivé členské státy sami, kde jsou potřebné společné iniciativy, a to je oblast energetiky, klimatických změn a zdravotnictví, zdraví. A v minulosti se vždy postupovalo tak, že se prováděly projekty s evropskou přidanou hodnotou a které také mají eh, dopad na evropský výzkumný prostor. Ale abychom tohoto dosáhli, proto bychom měli používat nástrojů, které se osvědčily. Velký problém je také to, že komise příliš často mění nástroje a vědci a ani průmysl neví, kde vlastně stojí. Se existují nástroje, které se skvěle osvědčily, integrované projekty, také Eloise a podobně. A toto bychom měli také zachovat nyní jsme se již dozvěděli hodně ze sedmého rámcového programu, co je dobré, co není dobré a neměli bychom neustále měnit nástroje, které se již dobře invest, osvědčily. A velké myšlenky, great ideas, to je věc, která je velice zaměřená na vědu, na invenci a tady je pozadí úplně jiné. A sice to souvisí s tím, abychom udrželi nejlepší vědce v Evropě, či se tyto lidé přistěhovali do Evropy. Excelentnost, kvalita je tady nejdůležitější a výchozí e, půda těchto e, projektů je otevřená. Abychom mohli čelit největším výzvám, na to potřebujeme velké myšlenky a proto tyto dvě věci, tedy Grand, grand Challenges a Great Ideas, spolu souvisí. A pak tady máme celé procedury které souvisí s projekty a ty musí být transparentní. To znamená, že musí být transparentní výběr, financování a hodnocení a tak dále. A na závěr chci ještě jednou říci, že velké výzvy to je úkol komise, úkol Bruselu, aby se i definovali přesná velká témata a to si Evropa nesmí, tak říkajíc, nechat vzít z ruky. A tak také se musí používat při nástroje, které se již osvědčily. A potom velké myšlenky. To je Management je tady na dobré cestě řízení ERC a je tady také agentura, o které říkáme, že se již osvědčila. To je velice dobrá věc. My jsme navrhli, aby to, co je nyní individuálně zacíleno, aby toto také se opatřilo novými strukturami, tak aby se více spolupracovalo a zaměřili jsme se na kooperační projekty. A vize pro Evropu budoucnosti. A tady já se domnívám, že se dostaneme kopředu v Evropě, jestliže jestliže překonáme myšlenku eh, subsidiarity a že opravdu členské státy eh, musí zde spolupracovat na evropské úrovni. Evropa v minulých letech se zabývala stále sama sebou, stále se dívala dovnitř, ale my se nyní musíme dostat do situace, eh, kdy globální eh, konkurenční situaci si opravdu vezmeme v srdci a budeme, k srdci a budeme ji čelit. Členské státy vidí, že rámské programy nejsou maličkostí, které existuje vedle národních programů. My musíme dospět k tomu, aby rámcové programy vlastně mi změnili hru, byly to game changing instrument. To znamená, že neby nahradili národní programy, ale byly s národními programy komplementární. To je to, co Evropu přines, přivede dopředu a já osobně se domnívám, že evropská přidaná hodnota, tento pojem, o kterém se neustále hovoří, tak na tento pojem bychom měli nyní zapomenout. My jsme nyní Evropa a každý projekt, který přijde, pochází z Evropy, má automaticky evropskou přidanou hodnotu, European Edit Value. A proto končíme rezimem, které by mohlo být motem pro další program, že Evropská excelence bude etablována pohledem navenek do globálního prostoru a sice vzhledem ke spolupráci a také ke konkurenceschopnosti. Děkuji. Děkuji vám, pane profesore. Myslím, že to byla skvělá přednáška s mnoha přesnými informacemi. To vždy velmi pomůže, když víme, že o věci přednášel někdo, kdo celé té věci velmi rozumí. Děkuji vám. Pro nás ostatní nyní stojí k dispozici ještě půl hodina a proto mám prozbu. Těch devět nebo deset řečníků vyřiďme, vyřídíme pouze tehdy, když se každý bude omezovat na dvě minuty. Prosím vás o to. Vím, že je to náročné, ale jinak dostane příležitost pouze několik z vás a to není mnoho. Jako první promluví her pan, pan Korea de Campus. Obrigado, prezident. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych nejdříve poblahopřál panu profesorovi a jeho celému týmu k práci, kterou odvedli. Kromě toho bych jako člen tohoto parlamentu rád poděkoval. Chci poděkovat za tu velkorysost, se kterou byl tento program vyhodnocen. Program, jak všichni víme, má mnoho chyb. A samozřejmě, že neexistuje žádná alternativa, žádný náhradní model. Máme zde otázku nedostačujících prostředků. V rámcovém programu jsme měli k dispozici jen 4 kombinovaného rozpočtu členských států k dispozici pro výzkum. A dále zde máme velmi komplikovanou otázku a s tím spojený problém. A sice, že nejsme schopni tu spolupráci s průmyslovými činnostmi opravdu uvést do reality. Ta spolupráce v posledních letech poněkud poklesla. Dále zde bylo několik komentářů ke GRC. A já osobně se touto problematikou cítím zasažen. V první fázi svého mandátu zde, totiž když jsem byl předsedou k tomuto tématu, jsem mnohé slyšel a zajímalo by mě, jak to vypadá ještě v této oblasti. Mnoho, mám mnoho pochyb. Pane profesore, poukázal jste také na to, že není dostatečná kvalita informací a proto je velmi obtížné dosáhnout toho cíle 15% a zhodnotit je. Hovořím o 15% pro malé a střední podniky. Je těžké říci, jestli toho cíle můžeme dosáhnout, anebo ne. Je vlastně trapné, že jsme dospěli tak daleko a nejsme schopni to zhodnotit. A dále mám ještě jednu věc k nedostatečným strategiím. Zdá se mi, že máte pravdu. Opravdu to není žádný strategický náhled na výzkumnou práci v rámci našich zdrojů. Z toho důvodu pravděpodobně bude docházet k plítvání zdroji. A je velmi složité říci, že upřednostňujeme nějaké slyšení před vyhodnocením a to je to, co bylo vlastně kritizováno. Takže, jak jsem řekl, jako poslanec tohoto parlamentu se cítím vaším apelem opravdu zasažen apelem na tři instituce, jako je Rada komise a parlament. Všechny tři eh, instituce jsou totiž zodpovědné na to, že činnosti budou produktivní. Uvedli jste ve své prezentaci skvělé příklady a myslím, že ten text nám může posloužit pro směřování do budoucna. Jste toho názoru, že sedmý rámcový program ještě můžeme zachránit? Měli bychom pracovat na tom, aby alespoň ten osmý rámcový program měl lepší pravidla. Ale já bych vám rád položil otázku ještě jednou, že jestli ten sedmý rámcový program ještě můžeme zachránit. Vím, že to nespadá do vaší kompetence, ale určitě k tomu máte informace. Děkuji vám. Děkuji vám. Prosím o prominutí, že vás tím zase obtěžuji, ale když se nedodržíme těch, nebo když se nebudeme držet těch dvou minut, nezvládneme to. Je mi to líto, ale prosím, pokuste se o to. Pane Lamberci, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom jedna poznámka. Když máme takovouto důležitou rozpravu, tak bychom si měli vyměřit delší čas, programu. Já bych chtěl poděkovat panu profesorovi Richelovi za to, že nám neposkytl pouze fakta, ale také odvožené návrhy. A ty budeme zajisté podporovat. Za prvé zacílení. Já se domnívám, že to špatné je, že my se rozhodneme určité věci nedělat. My se dohodneme pouze na určitých klíčových cílech. To by se týkalo například také eh, klimatických změn a také ještě energetiky a to ten druhý cíl by byl také zdravotnictví. A takže toto opomenutí vypuštění Chasteretu principl, to bychom jako parlament měli podpořit. A jestliže argument toto, do, jestliže jeden orgán to může podpořit, tak to jsme my. A potom důvěra před kontrolou. Podle mě je to analýza nákladu užitku. Jestliže také si změříme, co by nás stály podvody, tak já bych byl pro důvěru. A samozřejmě stoprocentní účinnost neexistuje. Ale to, co je také velice odvážné, to je myšlenka otevřít dvoře pro kooperaci s novými rozvojovými a rozvějícími se zeměmi. My si musíme odvážit otevřít dveře, protože pouze tak dojde k inovaci. Pokud se týče malých a středních podniků, tak to mi dělá starosti. Vy tady hovoříte, že je máme zapojit a snížit komplexitu, ale my musíme udělat hlubší analýzu toho, co můžeme udělat, abychom malé a střední podniky podpořili. A pokud se týče to týče také eh, eh, rovných příležitostí, tak bychom měli mít také více žen. A vy jste skutečně byl odvážný a já podporuji většinu vašich doporučení. Děkuji vám srdečně že potřebujeme více času u důležitých bodů, tak to je složité. Především to souvisí s tím, že musíme včas začít a nemůžeme na sebe čekat, až všichni přijdou. A potom host potřebuje také déle času a tak dále. A jednou také hodláme skončit. Já se budu snažit rozdělit čas spravedlivě a uvidíme, jak to bude pokračovat. Paní Nibler, děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat panu profesorovi Richelovi za jeho prezentaci a myslím si, že nám to velice pomůže při realizaci osmého rámcového programu. Jak můžeme jako parlament přispět ke zlepšení tohoto programu? Já mám tři poznámky. První poznámka se týká eh, na vaši analýzu, eh, která byla poměrně krutá. Já již deset let let jsem členem tohoto výboru a již deset let o tom diskutujeme, o vaší analýze. Před schválením sedmého rámcového programu jsme také detailně analyzovali komplexnost a složitost provádění rámcového programu. To je také zpětná reakce, kterou dostávám od vědců z, Němců, z Německa. Ví, problémy jsou tedy dostatečně známé a my jsme se u sedmého rámcového programu snažili poněkud zlepšit to, co vy teďka kritizujete, ale neby zajímalo, zdali skutečně ke zlepšením došlo, přestože jsme se u, u ně snažili. A nyní dochází k externalizaci tohoto programu, tak eh, to dělá nyní komise, snaží se všechno přeložit do agentur, také vzniká výkonná agentura, ale vy jste hovořil, že musíme zlepšit interfejsy. My v parlamentu jsme vždy citliví vůči zřizování výkonných agentur. My je zrovna nemilujeme, protože tím pádem agentury stále méně podléhají naší kontrole. Můžete něco konkrétního říci o vaší představě podpoři interfejsu. A za druhé, vy jste řekl, že není existuje alternativa k eh, rámcovému programu. Já to to názor sdílím, ale když se podíváte na to, co vzniklo v okolí rámcového programu ERC a také hovořím o technologických platformách, o Yetis a tak dále. To je celá řada iniciativ, do kterých teče hodně peněz a proto se ptám, je e, rámcový e, výzkumný program opravdu bez alternativy a za třetí se chci zeptat, vy jste hovořil o tom, že průmysl nesmí ztratit zájem o účast na o účast na rámcovém programu. A já se ptám, jak s tím máme naložit a především malé a střední podniky. V sedmém rámcovém programu jsme předpokládali, že 25 rozpočtu by mělo jít do malých a středních podniků. Mě by zajímalo, zdali máte nějaké poznatky o tom, jak malé a střední podniky akceptovaly rámcový program. Nyní pan Cukalas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον καθηγητή Děkuji. Dovolte, abych především poděkoval profesoru Rýčlovi za zpracování této zprávy a je to opravdu škoda, že si nevyslechneme eh, prezentaci eh, k právě eh, která byla eh, plánována na dnešní odpoledne, protože tady vidím určité odkazy mezi těmi zjištěními. A také eh, ve vztahu k cílům Lisabonské strategie. Já domnívám se, že je opravdu naléhavé, abychom vedli obecnou rozpravu. Neměli bychom eh, dále hovořit o nadměrné byrokracii u různých programech. My zde hovoříme o nedostatku zásadní politiky v oblasti výzkumu, abychom dosáhli toho, eh, čemu říká pan Barroso jako vize do roku 2020. A, ehm, takže tu máme výzkum fragmentovaný a když už hovoříme o roku 2020, musíme hovořit o vizi do roku 2030. Potřebujeme tady více příkladů, vzorů a myslím, že je zajímavé, že máme centra excelence v různých členských států, v státech. Co se týče zprávy pana Richela, zaměřujete se na reakci na globální konkurenci. Snad by bylo zajímavé se zaměřit na eh, konkurenční proces v Evropě, protože všechny tyto procesy ve svém eh, financování vypadají jako přidělování grantů, než spíše projekty pro prvotřídní výzkum dnes odpoledne bychom měli hovořit o strukturálních problémech. A doufejme, že až budeme hovořit o dalších oblastech výzkumu v Evropě, že z toho vyplynou pro nás cenné závěry. Děkuji, kolega Ehler. Jsme Dovolte, abych vám nejprve velice srdečně poděkoval, pane profesore Rýčle, také za to, že jste upozornil eh, na spochybňování tematiky hodnocení. Já jsem se snažil, ale alespoň jsem se podíval na část hodnocení eh, mého rámcového programu a eh, na ten rychlý přechod k dalšímu a zjistil jsem, že tu není žádná kontinuita, byla eh, vytvořena určitá matice hodnocení, ale eh, při posuzování v polovině období eh, se to nikdy nezohlednilo a rychle se přikročilo k dalšímu programu. Teď máme tedy hodnocení v polovině období sedmého programu a otázka je, podle jaké systematiky, to je otázka na komisi a žádným tím hodnocením v polovině období žádným programem jsme nedosáhli chtěli, aby eh, komise argumentovala na základě předchozího hodnocení. To je tedy otázka, kterou si budeme muset klást sami. Mám dva dotazy. Za A hovořil jste o středních a malých podnicích ve spojení s průmyslem. Zkoumali jste, eh, když eh, spravují tyto programy různá ředitelství, například pro bezpečnost a vesmír. Tím se zabývá generální ředitelství pro průmysl ne pro výzkum. Když eh, je tu snaha to dát jiným generálním ředitelstvím a eh, bude to mít vůbec nějaký rozdíl, anebo Druhá otázka, když jsme začali již šestý program, tak jsme se snažili otevřít vůči třetím zemím, jako je Indie. Zahájili jsme jednání se třetími zeměmi. Do jaké míry tedy vstřícný postup eh, vůči třetím zemím byl vlastně úspěšný? A mám poslední dotaz. Když eh, hovoříme o středních a malých podnicích, tak je to podle definice střední a malé podniky v Evropské unii, ale to je různé a specifické pro jednotlivá odvětví, které jsou střední eh, podle eh, eh, definice podle jednotlivých odvětví vlastně už nespadá do této kategorie MSP, ale vlastně už to patří do průmyslových podniků. Má vůbec smysl zachovat tento pojem malé a střední podniky? Děkuji, kolega Balčo. Děkuji vám, pane předsedo. Hodnocení pana profesora Richle má lakonický a velmi pozitivní e, zvuk, tedy že tento program nemá žádnou alternativu a v tomto systému musíme pokračovat. Nejdůležitějším cílem se Zdá být, že průmysl a věda budou spolupracovat. Zdá se, že je naplňován a v této oblasti jsou ve stále obtížnější situaci jak velké podniky, tak malé a střední podniky. Slyšeli jsme o terapiích, které v této oblasti probíhají. Pan profesor hovořil o tom, co bychom měli dělat proto abychom změnili byrokracii a administrativu. A jednu otázku máme nyní před sebou. Jak se můžeme vyhnout tomu, abychom při evaluaci sedmého rámcového programu naráželi na neustále stejné otázky a slyšeli stále stejné body kritiky. Znamená to, že je velmi důležité, abychom při osmém rámcovém programu všechny tyto aspekty zohlednili. Velkou otázkou tedy zůstává, jak bychom v průběhu času mohli provést tyto zásadní změny. Jsem si samozřejmě jist tím, že zástupci eh, z odvětví nám mohou zase položit otázku, neměli by teď rozhodnout političtí činitelé? A já bych rád zopakoval následující myšlenku. Neměly by být tyto předložené myšlenky zohledněny co nejdříve? Děkuji vám a nyní promluví kolega Cavalio. Děkuji, děkuji vám za prezentaci mám otázku týkající se budoucí vize. Jedna z velkých výzev pro budoucnost je budování výzkumné oblasti v Evropě, výzkumného prostoru v Evropě. Je to také jeden z cílů Lisabonské smlouvy. Já jsem, mám trošku strach vzhledem ke složitosti budování tohoto prostoru, také to souvisí s článkem 169, protože já jsem se snažila vybudovat jisté projekty pro malárii a trvalo mi to tři roky. Pokud se týče Eh, naší žádosti, aby členské státy také se podílely na celoevropském řešení, tak to si myslím, že to je dobré řešení. A potom tady také hovoříme o aplikovaném výzkumu, zapojení univerzit a malých a středních podniků. Dovedete si představit nějaké nástroje, které by mohly re- pomoci realizovat pan evropskou politiku, protože nástroje ze sedmého rámcového programu byly problematické. Těžko by mohly fungovat, jestliže by se opravdu vytvořila panevropská struktura. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní promluví kolegyně de Castillo. Děkuji vám, pane profesore a srdečně vám blahopřeji. To byla nejlepší prezentace, kterou jsem kdy slyšela k evaluaci nějakého rámcového programu. A to nejenom v politických, ale i v akademických gremiích. A tady tam, kde se účastním eh, už několik let. Byla to tedy nejlepší prezentace, kterou jsem kdy slyšela. Blahopřeji vám také k vašim analýzám pro budoucnost. Představil jste představy o budoucnosti a zhrnul jste je. To se týče vlastně 8. rámcového programu a dále. Máme zde evaluační metodu, kterou používáme neustále. Znamená to, že v průběhu let bychom měli mít vyvinutá určitá měřítka, jak říkal kolega Ile. Ale máme zde závěry, které se opakují například i při tom posledním rámcovém programu. Například, že nám chybí strategie v oblasti výzkumu. Nebo například evaluační kultura. Ta nám chybí. To znamená, že bychom měli bát na to, abychom prostředky nezdvojnásobovali nebo dokonce nestrojnásobovali. Dále je zde otázka složitosti celého problému. A to nejtěžší, co před sebou máme, je složitost celé té zprávy a v této oblasti bychom měli vyvinout dvojité úsilí. Eh, vyčlenujeme totiž malé a střední podniky. Ale i například, co se týče inovace ve výzkumu, nebude díky tomu možné umožnit uskutečnění projektům, které nebudou schopny se prodrat takzvaně touto hromadou administrativy a budou naprosto ztraceny. Proto si myslím, že bychom se měli pokusit vypracovat opatření, která budou specifická a to tím směrem, abychom se tomuto problému v osmém rámcovém programu vyhnuli. Protože to si myslím, že je ten nejsložitější problém v celém rámcovém programu. Děkuji, říká předseda a promluví kolega, kolegyně Girek. E, panie profesorze, e, sam pan jest szefem grupy ekspertów ekspertów. Děkuji, pane předsedo. Vy předsedáte expertní skupině. Je to skupina nezávislých expertů. A v závislosti na úrovni vaší činnosti a v závislosti na posuzování projektů, e, některé to jsou obecné projekty jsou současně i velice specifické. Tak eh, neměli bychom tedy usilovat o specifické vysvětlení, abychom ty projekty nezavalovali eh, přílišnou administrativní zátěží, nebo dokonce, když budeme uvažovat o fungování šestého i sedmého rámcového programu. Někteří experti jsou z řad vědců, druzí zase z řad politiků a myslím si, že jejich závěry jsou opravdu důležité. V této souvislosti položím první otázku. V šestém rámcovém programu Máte tedy společný hodnotící systém nebo systém patentů. Hovoříme tu o obrovských částkách pro tyto programy. Můžete nám uvést nějaký specifický, konkrétní příklad řešení? v rámci toho šestého rámcového programu. Děkuji. Děkuji kolegyně Jora Sisli. Děkuji, pane profesore, za vaši prezentaci. Mám jednu připomínku. Tato prezentace se týká šestého rámcového programu a my jsme již stanovili sedmý rámcový program. Domnívám se, já vím, že to není vaše chyba, ale budeme potřebovat takovéto hodnocení ještě předtím, než budeme hlasovat o příštím rámcovém programu, protože se domnívám, že některé eh, ty eh, problémy se objevují v eh, dalším programu, například přílišná zátěž na Eh, no, členské, zejména nové členské státy. To je má první připomínka. Druhá připomínka. Zmiňoval jste se o tom, že musíme značně zvýšit podíl žen ve výzkumu. V tomto ohledu s vámi souhlasím. A pravděpodobně bude lepší jmenovat tento problém jinak. Potřebujeme více mladých výzkumných pracovníků v Evropě a důležitý je celostní přístup. Musíme dát mladým lidem e, příležitost. Je třeba, aby měli e, strukturu, která bude příznivá pro zakládání e, rodin a potom tedy budou mít i ženy větší zájem o výzkum. Já se domnívám, že eh, působení v oblasti výzkumu je vhodné i pro ženy. A má třetí připomínka. Říkáte, že musíme získat mnohem více dobrých eh, výzkumných pracovníků eh, pro Evropu Důležité je, aby eh, zůstali v Evropě, ale rovněž musíme podporovat mobilitu. Takže mám eh, specifickou otázku. Jste v kontaktu s těmi nejlepšími výzkumnými pracovníky? Jak eh, je můžeme získat? Co je pro ně přílež, přitažlivé, aby přicházeli a zůstávali v Evropské unii? Děkuji, pane profesore teď eh, máte zase slovo s prozbou, abyste odpověděl na všechny otázky. Já eh, vím, eh, že je to velice náročné, ale mnohé otázky se doplňovaly nebo opakovaly, protože ta témata se doplňují. Děkuji, že nám že jste nám poskytl takovou zajímavou přednášku. Jistě to není naposledy, to nám určitě pomůže. Rád se zase vrátím, pane předsedo, děkuji. Ano, pokusím se to stručně zhrnout, to, co e, zaznělo, e, ty všechny rozmanité otázky Začínáme eh, velice náročnou otázkou, ale pan kolega tu už není. Můžeme ještě zachránit sedmý rámcový program? Samozřejmě ano. Eh, tento eh, program běží, mnohé se zlepšilo, to také zaznělo a to z různých hledisek, o kterých z časových důvodů nemohu hovořit. Byly do toho zapracovány věci, které byly kritizovány a ty ještě zlepšíme u osmého programu. Hlavní oblast, na kterou můžeme musíme eh, dávat pozor u osmého rámcového programu, je skutečnost, aby eh, byl logický tento program, aby byly definovány cíle, podcíle, aby to bylo rozčleněno na jednotlivé programy. A eh, to bylo již obsaženo v mé zprávě a správně jste na to poukázali. Za A kontrola, která je opravdu možná, abychom věděli, co máme při té kontrole sledovat a samozřejmě hodnocení, tedy osmý rámcový program má veškeré šance eh, zareagovat na ty kritické body a eh, prezentovat se tak, aby to bylo úspěšné nejenom z vědeckého, ale i politického hlediska. Patří k tomu také to, aby ta zpráva, administrativa byla od základu změněna a tím se musíme zabývat. Vy se tím musíte zabývat. Když vyšlete nějaký signál, tak komise zareaguje. A to je ta velká linie. Samozřejmě potřebujeme kontrolovat eh, prostředky daňových poplatníků, ale můžeme ustoupit od nadměrné administrativy a kontroly, která se snaží kontrolovat vynaložení každého centu. A my se snažíme dělat audity programů, které byly před lety skončeny. To není únosné a vlastně to brzdí eh, vědce, eh, aby usilovali o evropské prostředky. Je to překážkou v evropské konkurenci a když budeme bránit evropské konkurenci, budeme bránit globální konkurenci na úrovni, která nemá nic společného s kvalitou vědců. Mohu poprosit ještě jednou vás. Vy jste tím rozhodujícím grémiem, abyste se radikálně rozhodli a řekli, eh, už jsme o tom diskutovali celá léta a teď musíme změnit způsob myšlení. Dále otázka zapojení třetích zemí. Podrobili jsme to důkladné analýze a máme velice dobré spojení s rozvíjící se zeměmi, jako je Brazílie a Indie. Na druhé straně jsme skonstatovali, že s těmi velkými státy, které se věnují vědě na tomto světě, nemáme tak dobrou spolupráci, co se týče investovaných prostředků v šestém rámcovém eh, programu. Jenom tak eh, eh, jeden příklad. USA se podílejí na těch 20 miliardách, které jsme měli pro šest víceletý eh, rámcový program částkou 2 miliard eur. Neměli bychom se tedy dívat jenom na ty země, s nimiž usilujeme o eh, větší spolupráci z eh, oblasti třetího světa, ale musíme dbát na využití excelence v jiných zemích. Ano, bylo vynaloženo hodně peněz. Myslím, že jste to řekl vy, pane Giereku. A co se děje s těmi penězi? Mohu vám uvést jeden příklad velice dobrého vynaložení peněz. E, patří to e, k šestému rámcovému programu Euratom e, díval jsem se na to důkladně a každý cent byl dobře vynaložen. Byla tu skvělá organizace, soustředování prostředků, definování eh, programů, kde bychom se orientovali podle Euratomu, tak bychom eh, dosáhli lepších výsledků v jiných oblastech. Otázka průmyslu a malých a středních podniků. Cílem bylo zapojit 15 malých a středních podniků do výzkumu. Tohoto cíle se nepodařilo dosáhnout. Měli jsme počít, že je to eh, dobrovolně stanovené procento a musíme postupovat jinak, sledovat potřeby průmyslu, eh, malých a středních podniků co potřebují velké podniky. To jsou vlastně ty velké platformy a integrované projekty, eh, kterým se vedlo docela dobře. Problematické jsou malé střední podniky a eh, nesmíme vycházet ze stanoveného procenta, ale z potřeb těchto firm. Malé firmy, které potřebují velice eh, rychle nějakou vědeckou odpověď, těm se vede docela dobře. To to bylo v rámci jedno dvouletých malých projektů tato vedlo eh, tedy k dobrým projektům je, eh, produktům je jiná otázka. Tady se daří zapojovat eh, malé střední podniky. Genderová otázka. Potřebujeme samozřejmě nejlepší lidi, mladé lidi a musíme si říci, co zajímá vědce, na rozdíl od toho, co se domnívají mnozí. To není plat. Plat je dobrý, ale v prvé řadě to není plat. To, co potřebujeme, jsou tři věci. Potřebujeme mezinárodní jazyk v našich zemích, zemích, to je angličtina. To je třeba podporovat. Mladí lidé z Japonska a Číny odcházejí do Ameriky, protože se tam jednoduše domluví anglicky. Za druhé potřebujeme skvělou infrastrukturu. Tu budujeme, to je jenom nutné lépe zorganizovat. A za třetí je eh, celé to prostředí, prostředí především univerzit. Univerzity by měly být dobré a atraktivní, aby nabízely dobrou kariéru a myslím, že je eh, na to Evropa dobře připravena. Musíme posílit ten eh, eh, aspekt znalostí jazyků. Například Předevčírem jsem se setkal v Berlíně s japonským velvyslancem a zjistil jsem, že do Německa přijíždí stále méně Japonců. A proč? E, protože e, dřív byli v laboratoři vždy zastoupeni pro problémem je znalost jazyka. E, konkurence v Evropě jistě, tato konkurence je automatická a samozřejmá, ale domnívám se, že se nemáme starat o evropskou konkurenci, to dělají jednotlivé národní státy. Co chceme budovat je evropský výzkumný prostor a měli bychom udělat e, proto vše. A naopak, tato soutěž mezi jednotlivými státy e, nikdy ne neskončí, ale musí se směrovat eh, v evropskou konkurenci, k konkurenci tohoto prostoru eh, ve vztahu eh, k Japonsku, Koreji a Číně. To je, myslím, naším úkolem. Pane profesore, velice srdečně vám děkuji za zprávu, za přednášku i za vaše odpovědi, milí kolegové, milé kolegyně. ale to zažíváme poměrně zřídka kdy. Eh, že se potleskem naznačí, že nám to opravdu pomohlo. Eh, stále jsme tedy diskutovali o otázce změny procesů a jak často jsem slyšel, že je to problém. Ať se s tím počítalo či ne, navrhnu. Pan profesor Ričel řekl jednu správnou větu. Eh, chopte se toho sami. A co si tedy myslíte o návrhu? Že vytvoříme neformální skupinu, kde bude za každou politickou skupinu jeden člen. Já ji svolám, pan profesor Rachel předložil návrh, takže ho také pozveme a on nám přitom pomůže a pokusíme se, se sami připravit v podobě neformální skupině na to, co nás bude ještě očekávat. Nebude to mít žádný závazný účinek, ale až se bude později diskutovat o osmém rámcovém programu, budeme eh, moci jednat rychleji a jednotněji. Domnívám se, že s tím souhlasíte, když něco říkáte dobře, tak to tak to schválíme. Chtěl bych tedy požádat, aby každá politická skupina předložila svůj návrh, napíši dopis a pokusíme se tuto cestu urychlit, protože vždycky, když se diskutuje o složité situaci, tak to začíná být opravdu únavné. Děkuji vám, opravdu jste nám pomohl eh, v tom, že jsme nalezli novou chytrou cestu. Opravdu vám děkuji za návštěvu. So, meine Damen und Herren. Tak dámy a pánové, budeme pokračovat v práci. Na programu nyní máme před sebou bod číslo čtyři, ve kterém jde o současné situaci provádění plánu energetické hospodářské obnovy. K dispozici nyní máme půl hodiny, protože pan komisář potom musí pokračovat dál. Musíme to vzít na vědomí, tu jeho zprávu a nebudeme o tom dnes diskutovat. Srdečně a s velkou radostí zde vítám z našeho starého známého komisaře pana Píbalkse, který zde určitě je dnes naposledy ve své funkci. Rád bych vám řekl, že bylo skvělé s vámi spolupracovat. Je pravidlem, že komisaři, kteří získávají nové úlohy, mění své kompetence. Je škoda, že už nebudete za tuto oblast odpovědný. A ještě jednou vám děkuji za skvělých pět let, během kterých jsme s vámi mohli spolupracovat. Děkuji vám. you. Děkuji, pane předsedo, děkuji za vaše laskavá slova. Bylo mi vždy velkým potěšením s vámi spolupracovat jako komisař. Dnes mám velké potěšení, že se mohu eh, dostavit do vašeho výboru a informovat o pokroku v oblasti eh, evropského energetického energetické hospodářské obnovy. 2. září jsme diskutovali o situaci dodávek a bylo řečeno, jak je důležitý evropský plán energetické hospodářské obnovy, abychom zajistili bezpečnost dodávek plynu. Tento evropský plán se týká eh, několika eh, aspektů. Je to mnohem více než součet jednotlivých eh, složek. Je to propojení, projekty větrné energie offshore a také CCS zachycování uhlíku. Tento eh, poprvé eh, máme téměř 4 miliardy eur, které byly vyčleněny pro specifické energetické projekty a eh, v podobě finančních nástrojů. Podle tohoto plánu energetické hospodářské obnovy, které eh, prezentovala komise a Evropská rada eh, schválí v prosinci, e, se to týká konkrétních energetických projektů. Reagovali jsme promptně a navázali jsme na návrh e, na e, řízení EEPR v roce 2009. Na základě konstruktivní diskuse s evropskými institucemi vzniklo nařízení mezi komisí radou za opravdu rekordní období v květnu Eh, jsme vděční za úspěšný eh, výsledek 18. Eh, listopadu. Máme tu zajištěno financování tohoto projektu v roce 2010. Nezačínáme úplně od nuly. Je to druhá strategický revize EEPR nařízení zajišťuje prostředky, abychom dosáhli ambiciozních cílů tím, že přispějeme k hospodářské obnově a e, zajistíme pracovní příležitosti během výstavby a později během provozu. Na základě těch základů těch základních výzev v energetickém sektoru. Musíme podpořit energetický eh, trh tím, že doplníme ještě mezery týkající se přeshraniční obchodu a eh, přeshraniční eh, hospodářské soutěže na základě plynové krize, které došlo v zimě a chceme urychlit eh, plnění cílu do roku 2020 tím, že eh, budeme implementovat nízkouhlíkové technologie zavazujeme k eh, spolupráci v tomto sektoru, abychom dosáhli všech těchto cílů a aby program EEPR se stal opravdu úspěšným. V posledních měsících jsme se snažili zajistit, aby uskutečňování EEPR eh, bylo zahájeno několik dní po eh, té, co parlament schválil tento program. Předložili jsme návrh návrhy, které pokrývají tři sektory a rozpočet 15. července 2009 eh, byla lhůta. Během tohoto období jsme zajistili veškerou podporu eh, pro eh, ty, kteří se budou zabývat projektem a aktualizujeme webovou stránku EEPR vzhledem k těm zajímavým otázkám Zatím se tento program setkal s pozitivní odezvou v průmyslu bylo předloženo 87 návrhů, 46 se týká propojení, 29 větrné energie offshore a e, další e, zachycování uhlíku. Všechny tyto e, návrhy, které byly předloženy, jsou opravdu kvalitní. Každý návrh jsme důkladně zkoumali na základě kritérií, které obsahuje nařízení. Je to schoda s platnou legislativou Evropské unie. Eh, byly tu některé důležité aspekty, které byly společné pro tyto tři sektory, které jsme vzali eh, v potaz při posuzování všech těchto návrhů, například eh, stupeň dozrání tohoto projektu, to znamená, do jaké míry může krátkodobě přispět k dosažení hospodářské obnovy, dále důležitost podpory ze strany EU a dále přínos tohoto projektu Eh, k eh, cílům politiky Evropské unie. Je důležité zdůraznit, eh, že je důležitá implementace ze strany členských států například uskutečňováním zkoumání dopadu na životní prostředí. Také bych chtěl říci, že je třeba respektovat eh, je důležité také aplikovat nediskriminativní opatření, pokud se týče přístupu k elektrické a plynové síti. Toto je zásadní předpoklad pro to, aby Evropa získala co největší výhody z investic do plánu obnovy. Potom tady máme také návrh na CCS a na eh, výrobu energie offshore. Tyto plány také byly již eh, posouzeny a předloženy. Evropský parlament jaké se plně zapojuje do těchto plánů formou komitologie. První projekty v této oblasti se očekává, že tyto smlouvy budou podepsány koncem tohoto roku pro propojení jsme také nedávno dokončili vyhodnocení návrhu. Tento hodnotící proces trval poněkud déle a toto souvisí s vysokým počtem proje- předložených projektů a také vzhledem ke složitosti propojujících projektů. Závěrečné výsledky budou předloženy členským státům 18. prosince 2009. Evropský parlament také provede posléze kontrolu a očekává se, že komise vydá rozhodnutí o grantu od února 2010. Jak víte, tak nařízení EPA také obsahuje eh, podmínku, že plán musí být proveden a také musí být dostatečně financován. Je to 6 miliard euro, které jsou indikovány. A všechny tyto peníze mají být dány k dispozici na jaře 2010, tak aby co nejvíce stimulovali zaměstnanost a ekonomiku průmysl také reagoval dobře, protože jsme stanovili správné podmínky a také protože tímto způsobem lze vyřešit krizi. Měnový fond také se obrátil na své subjekty tak, aby poskytovali stimuly v době krize. Takže tento plán je dobrým plánem v pravou dobu. Komise eh, absolvovala tuto přípravu za rekordní čas a také jsem za to chtěl poděkovat svým kolegům z generálního ředitelství pokud se týče implementace nařízení, tak toto nařízení bude diskutováno na radě v prosinci. V březnu 2010 komise také předloží další návrhy na přepracování několika článků z nařízení. A v této době budeš komise znát lepší, lépe eh, také čerpání rozpočtu a bude znát rizika související s implementací projektu. Naříze, energetické nařízení může dobře reagovat na současnou ekonomickou krizi. Je to nástroj, který má také ukázat, že se nespožďujeme v investicích do energetiky. Také hodláme v, energe, v energetice vytvořit další pracovní příležitosti. Ovšem, toto bude velice záviset na úspěšném absolvování programu. A tady jsou různé strany, členské státy, evropské instituce a také po, projektové subjekty jako takové budou muset spolupracovat. Toto EIPR e IIPR je dočasný nástroj, ale úspěšná implementace tohoto programu bude mít také dopady na ostatní programy. Také nám tímto se podaří formulovat budoucí strategii pro oblast energetiky a také se tímto zaměříme na zabezpečení zabezpečení do energetických dodávek. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Mám zde několik řečníků, kteří se přihlásili o slovo jejich šest nebo sedm. Moje prozba na vás všechny je, pokuste se prosím být struční u svých dotazů, abychom mohli stihnout všechny, protože pan komisař musí ještě na jinou schůzku. Jako první dostává slovo kolega Gyrik. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych vám společně s panem předsedou chtěl také poděkovat za vždy dobrou spolupráci v minulých pěti letech. A k vaší prezentaci mám dvě otázky a tý, které se týkají plánu obnovy. Byl jsem velice rád, že jste se zmínil o stimulačních balících, o propojení, ale nyní jsem zjistil, že tento plán nemá dostatečné finanční prostředky pro země, kde jsou nejvíce investice potřebné. A zde především dostali finanční prostředky Belgie a Francie, proto na, tedy investice na propojení a některé země nedostaly vůbec nic. A my máme nadále zde hrozbu eh, přerušení eh, plynových dodávek a proto to si myslím, že toto je jisté riziko. Ale určité projekty také nebyly součástí financování a proto si dovolím dvě otázky. Pane komisaři, myslíte si, že může střední a východní Evropa dostat ještě další finanční prostředky na propojení, například z plánu obnovy za druhé. Hodlá e, komise také rozšířit finanční prostředky v budoucnosti? Děkuji vám. Kolegin Hübner. Nyní dostává slovo kolegyně Hübnerová. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Chtěla bych vám poděkovat za všechno, co jste doposud učinil a mohl byste udělat, prosím, ještě mnohem více, protože eh, máte eh, velké zkušenosti z oblasti energetiky a proto bych vám ráda položila několik otázek. Jaké doporučení předáte svému nástupci? Co je třeba dále zrealizovat a které pracovní, skupi, pracovní metody by měl převzít váš nástupce. Děkuji. Děkuji, kolega Svoboda. Uh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych, eh, pane komisaři, eh, vám poděkovat za dobrou práci, za dobrou spolupráci, kterou jsme měli s naším eh, parlamentem, zejména s tímto výborem. Co se týče plánu energetické hospodářské obnovy, mnohé již bylo oceněno během jara, jak jste o tom hovořila. Teď se bude konat konečné kolo. A měl by to být tedy program hospodářské obnovy protože budu muset odejít na slyšení s paní Ashton. Chtěl bych se eh, zeptat, jak o tom hovořili kolegové z Maďarska pro eh, energetickou bezpečnost zpráva eh, práva o zabezpečení dodávek zemního plynu, eh, kterou zpracovává pan Vidal Kvagras, o které budeme diskutovat, eh, ukazuje, že prostředky, které vynaložíme v nadcházejících letech, budou vynaloženy na propojení plynárenské infrastruktury a to, co vy jste navrhovali na ty tři roky, kdyby všechno mělo být již zajištěno, je příliš krátké období, mělo by to být pětileté období. A e, měli bychom se opírat o e, zajištěné e, finanční odhady. A já doufám, že tento plán hospodářské obnovy spěje k vývoji v těm zemím, kde je opravdu největší potřeba, protože tam hrozí nejistota dodávek plynu. A e, to propojení by mělo tedy přispět k zabezpečení dodávek a Měli bychom co nejdříve získat informace jako dobrý vstup pro rozpravu v našem parlamentu o zabezpečení dodávek. Děkuji kolegyně Putimata. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat panu komisaři za krátkou prezentaci a především za to, že mezi nás přišel a přicházel v celé minulosti. Myslím si, že k tomuto se mohou připojit i moji kolegové. Pane komisaři, vy jasně jste upgradeoval, tak říkajíc, tento rezort a tento rezort se stal jedním z nejvýznamnějším v EU. A já také doufám, že nový komisař pro energetiku bude tomuto odvětví stejně oddán a bude mít stejný přístup. Pokud se týče plánu obnovy, tak k tomu mám několik otázek. Vy jste hovořil o zralosti jednotlivých projektů jako o kritériu způsobilosti a, finan- a způsobilosti pro financování. Já se chci zaměřit na zralost projektu a jak lze toto zachovat až do doby výběru, tedy výběrového řízení. Čtvrtina těchto čtyř miliard bylo alokováno pro CCS. A my víme, že tento projekt je stále ještě ve fázi výzkumu. A když navážu na kolegu Svobodu, tak chci zde také zmínit otázky bezpečných dodávek a chci se zaměřit na jeho východ Evropy, kde byly velké problémy s bezpečnými dodávkami, vůbec s dodávkami v minulém roce v průběhu rusko-ukrajinské krize a také propojení e, plynárenské sítě je velice důležité. Takže v seznamu projektů jsou určité projekty, které zlepšují bezpečnost zabezpečení dodávek v této oblasti. ITGI e, a IGB. Pokud se týče ITGI, tak toto je považováno za velmi významný projekt v Evropě a zde byl udělán velký pokrok a část již je v provozu. A proto se vás ptám, protože toto je nejzralejší, nejpokročilejší projekt, který směřuje především k našemu cíli diversifikace energetických zdrojů. Proto se ptám, zdali komise také bude politicky podporovat dokončení tohoto projektu. Děkuji. Děkuji a slovo dostává paní Cavalio. Děkuji. Ráda bych využila této příležitosti a poblahopřála k panu komisaři Píbalskovi za jeho skvělou práci a ráda bych mu popřála všechno nejlepší do budoucna. Doufám, že bude dále eh, přispívat k politice jako v oblasti energetické politiky. Eh, chtěla bych se zmínit o eh, projektu CCS. Řekl jste, že bylo předloženo 12 návrhů. Jsou to opravdu komplexní projekty. Chtěla bych vědět, kolik z nich bylo přijato, kolik smluv bylo podepsáno na základě těchto návrhů. A hovořil se také o komplexnosti této technologie. Bude možné eh, eh, využít prostředky z rozpočtu v roce 2009-2010. Děkuji, to bylo eh, krátké a jasné. Kolega Cacimakakis, děkuji pane komisaři. Chtěl bych poděkovat nejenom za to, že jste nás často navštívil ve výboru, ale byl jste komisař, který eh, nejvíce vyhledával kontakty eh, s poslanci nad rámec vystupování ve výboru. Za to bych chtěl opravdu srdečně poděkovat. Vedlo to také k tomu, že vaše portfolio portfolio se opravdu zkvalitnilo. Eh, co se týče tohoto programu, blahopřeji, eh, probíhal velice rychle, přesto jste ho důkladně přeskoumali. Já jsem se zabýval programem obnovitelných energií a musím říci, že bylo správné zaměřit těžiště na obnovitelné zdroje energií a větrnou energii. Tady bylo velice mnoho investováno, já jsem to sledoval opravdu důkladně a mě eh, zajímají ty zahájené programy, které zajistí také eh, konkurenceschopnost v globálním rámci, protože eh, eh, větrná offshore energie je naší silnou stránkou, ale narážíme na některé problémy. Ty motory jsou stále větší a potřebujeme investivní výzkum, který se týká přepravy a údržby těchto rotorů. A chtěl bych tedy navázat na diskuzi, kterou jsme vedli dnes ráno o výzkumu. Do jaké je možné ještě přesně je ještě lépe to výzkumné úsilí, které bylo eh, v rámci eh, sedmého programu, ale také v rámci starého EGKS propojit, protože to je nesmírně důležité, abychom zachovali konkurenční výhodu, kterou máme. Drobná otázka, změna eh, vašeho portfolia, víte to velice dobře, opouštíte eh, tuto oblast a eh, budete se věnovat jinému portfoliu. Eh, vidíme, že některé kompetence byly zredukovány, některými oblastmi se budou eh, zabývat komisaři pro životní prostředí, eh, komisař pro rozšíření a tak dále. Bude váš nástupce také stejně akceschopný jako vy? Děkuji, pan kolega Ody. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se rád připojil ke svým předřečníkům a poděkoval panu komisaři. Rád bych mu také poblahopřál ke skvělé práci, kterou odvedl. Ale mám jednu zcela konkrétní otázku. Máme k vám totiž důvěru. Buďme tedy upřímní. Nemyslíte, že tady ten pozitivní projev, že jste tedy říkal, všechno skvěle funguje, dosáhli jsme úspěchu, odvedli jsme dobrou práci. Je to samozřejmě pravda, ale nemyslíte si, že eh, mezera, která vznikla mezi občany a evropskými programy, neběží jiným směrem. Energie totiž není v kompetenci Evropské unii, ale už říkáme, už deset let říkáme, že Evropská unie v té a v té oblasti něco podnikne, ale v podstatě to vše patří do kompetence národních států. Lisabonská smlouva tyto kompetence zajisté rozšíří, co se týče tedy bezpečnosti zásobování, vnitřního trhu a tak dále, ale co se týče zdrojů, například když si vzpomenu na Francii a na všechny jaderné elektrárny, které kdyby tam měly výpadek, Evropská unie by vlastně nic nezmohla. Nemyslíte si tedy, že tyto pozitivní výpovědi v podstatě způsobují tu mezeru mezi občany Evropskou unii. Myslím, že musíme říci, že tady došlo k neúspěchu například energetické sítě. Zde jsme investovali tisíce miliard, to je samozřejmě obrovská částka. Já rozumím tomu, že zde docházíte k pozitivním závěrům, co se týče energetických programů, ale v oblasti zdrojů, myslíte si opravdu, že jsme udělali dostatek? Tváří tvář všem těm výzvám, které nám, kterým čelíme. Občané nám možná už nevěří. Víme, že jste vedl těžký boj a že jste pod tlakem na konci svého mandátu. Děkuji. Nyní zde máme ještě tři řečníky, protože se přihlašují neustále noví. Doporučuji, abychom uzavřeli seznam řečníků a jako další promluví pan Švíty. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, já bych se rád připojil ke svým předřečníkům a rovněž vám poblahopřál. Jsem novým poslancem tohoto parlamentu. V členských státech jsme ale dobře sledovali vaši činnost. A skutečnost, že Evropská unie má nyní efektivní energetickou politiku, to je i vaše zásluha. Mám zcela konkrétní otázku. Cíle jsou ambiciozní a jeden konkrétní cíl spočívá v tom, že tímto nařízením chceme zaručit, dvoustrané zásobování zemním plynem. Pro některé země je to eh, Samozřejmě, ale my v baltských státech máme plyn z Ruska a myslím, že pro nás bude těžké tento princip prosadit. Z toho důvodu mám jednu otázku. Co byste poradil svému následovníkovi, Jak byste mu poradil, aby tento problém vyřešil? Děkuji a nyní má slovo kolega Turmes. Eh, v prvé řadě, pane komisaři, se domnívám, že to nebude oslavný projev, ale vzpomínám si, když jste byl jmenován komisařem pro energetiku, tak každý říkal, kdo píbal, to jméno jsme nikdy neslyšeli a teď pět let později jste jeden z nejvíce respektovaných komisařů Evropské unie. A pan Potočník byla také neznámá osoba a byla velkým překvapením a to ukázalo, že zejména z nových členských států máme neznámé osoby, ale velice výkonné komisaře. Mám dvě otázky. První se týká plánu hospodářské obnovy. Vzpomínáte si, že když jsme jednali o plánu obnovy, měli jsme písemné prohlášení a snad můžete říci, proč se nám nepodařilo získat před listopadem tento plán a rád bych si přečetl alespoň jednu větu o nevyužitých prostředcích, když komise informuje o implementaci nařízení a článku 28, že není možné v roku 2010 Potom komise navrhuje nařízení, aby se eh, vynaložily prostředky na všechny projekty energetické účinnosti. Můžete nám říci, jak daleko jste v tom hodnocení? A druhá otázka. Dozvěděl jsem se, že komise přijde s novými energetickými scénáři v rámci eh, příští eh, revize v oblasti energetice. Pan Kapros povede tyto scénáře myslím, že je tu určitý střed zájmu, protože pan Kapros přednedávnem předložil scénář U Electric. To nerespektuje ani eh, to, ty cíle obnovitelných eh, energií, ani energetické účinnosti. A teď má pan Kapros eh, navrhnout oficiální scénář EU a my skonstatujeme, že v roce 20 nedosáhneme ani cílu ohledně energetické účinnosti, ani obnovitelných zdrojů. Rád bych tedy věděl, jaký bude eh, důsledek toho, co nyní víme. A pokud to má pokračovat, bude to zneužívání, střed zájmu a je to absolutně zavádějící politika ohledně budoucí eh, výběru energetiky. Pani Hol? Pane komisaři, děkuji vám za vysvětlení plánu obnovy a také vám děkuji za vaši otevřenost v průběhu minulých pěti let při diskusi s naším výborem. My vás budeme velice postrádat v tomto výboru, ale já jsem také ve výboru pro rozvoj a proto jsem ráda, že vy budete nyní v tomto rezortu pracovat, protože tady nás čeká hodně práce, především také pokud se týče rozvoje obnovitelných zdrojů v rozvojových zemích. Vy jste také hovořil o tom, že je těžké také zpracovat takovýto mechanismus přes noc. Ale musím říci, že trošku jsme zklamáni, že po 12 měsících nebyly vydány žádné peníze. A my opravdu potřebujeme z klimatických důvodů například CCE a energii offshore. A já se vás chci zeptat, co můžete udělat vy, aby nedošlo k dalšímu prodlení. Mě by zajímalo, co můžete opravdu udělat pro to, aby peníze byly vydány co nejdříve. A za druhé, jestliže se, tak říkajíc, projekty zaseknou, tak jak můžete zabezpečit, aby peníze se nestratily, aby nebyly zmraženy, aby byly okamžitě využívány pro například energetickou účinnost, která je také velice zapotřebí. Děkuji. Děkuji vám. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se zodpovědět rychle všechny vaše otázky, protože otázky byly velice komplexní. Paní Girks, je pravda, že střední a východní Evropa nemá propojení a opravdu je nutně potřebuje tento, no to nařízení je prvním nástrojem tohoto druhu. Teprve my se učíme, jak s ním zacházet. A já se domnívám, že budoucí nástroje budou ještě vynalezeny a budou této situaci eh, čelit. EP eh, EEPR byla spíše reakce v době ekonomické krize. To znamená, že to není přesně nástroj, který pokrývá všechny potřeby na propojení. Pokud se týče energetické účinnosti, tak my máme také iniciativu Smart Cities. My bychom měli se podílet na efektivité účinnosti nejenom formou nařízení, ale také především financováním programu. Já doufám, že na to najdeme peníze, protože Energetická účinnost je velká výzva a mm, také samozřejmě ji můžeme propojit s národními programy. Paní Hübner se ptala na mého následovníka, na co by se měl zaměřit. Je důležité nebýt pouze e, tedy být v kontaktu s radou, ale také s Evropským parlamentem. Je důležité také reagovat na výzvy přicházející z Evropského parlamentu. Já se domnívám, že zde my jako komise jsme postupovali jednotně v otázkách energetiky. A pak tady máme eh, ještě další záležitosti. Jsou tady také otázky spotřebitelů. Toto je stránka, kde bych, jak kterou bychom se měli zaměřit a to je přístup ze spoda nahoru, ale potom je tady také otázka Evropy, pan Evropy, Je to otázka propojení, jde také o solidaritu mezi státy. To jsou záležitosti, které, na které podle mého názoru by se měl můj následovník zaměřit, ale nechci ničemu předjímat. Pan Svoboda, eh, on plně, má plnou pravdu. My eh, uděláme analýzu a předložíme e, příslušné návrhy. Měl jste tedy úplně pravdu. Paní Podimata, my dále budeme politicky podporovat projekty, které jsou zaměřeny na evropské nástroje a také politicky podporovat budeme již zmíněné projekty. A pak je tady také otázka dalšího nástroje, zdali tento nástroj by, mě se, by se mohl zaměřit na střední a východní Evropu. My vy někdy máte dojem, že se to neudělalo správně, ale my tady postupujeme podle skutečně zralosti projektu a sice peníze by se měly alokovat pro projekty, které jsou dostatečně zralé, ale takovéto projekty ve střední a východní Evropě nejsou, takže pak je nemůžeme také financovat, takže toto je jasná podmínka v nařízení a proto jsme takto postupovali. Paní Cavalio, která se ptala na CCS. všechny projekty snad mimo jednoho, snad je to šest projektů minus jedna, eh, které jsou zmíněny také v nařízení a peníze jsme alokovali a já jsem rád, že můžeme do konce, do konce roku, protože to nám dává větší vyjednávací, lepší vyjednávací pozici pro Kodaň. Pan Chaci Markakis plná dohoda, ano, musíme lépe využívat fondy, které máme. My zaměřujeme, zacilujeme peníze na projektu, my stanovíme méně priorit a také se zaměřujeme na větší velikost, ale nejenom se zaměřujeme na rozvoj offshore, ale také 65 kilometrů od Bruselu se vytváří větrný park. A já bych vám navrhl, abyste se tam jeli podívat. Ale tady Eh, byli i starší lidé, kteří bychom očekávali, že budou proti, ale i tito lidé byli fascinováni, když se tento park větrné energie stál. Ale já jsem si to také nedovedl představit, že takováto dynamika eh, nastane. A potom zdali bude mít do, budoucí komisař dostatec kompetencí. Ano, on bude mít dostatek kompetencí. Vy jste se mě vždy ptal hodně záludných otázek, takže on skutečně nebude ve střetu zájmu, takže toto nepůjde na komisaře pro energetiku, ale na komisaře pro konkurenceschopnost a potom se ho můžete zeptat. Myslím si, že on vám dobře odpoví. Potom, pokud se týče otázky pana Odyho, toto jsou filozofické otázky, které bychom také měli, na které bychom měli reagovat. Ale potom, jak jak eh, jednáme s parlamentem. Ano, my máme eh, samozřejmě každý své vlastní mandáty, ale například také jsme zahájili forum evropských občanů. My se snažíme opravdu ukazovat evropskou iniciativu ale to souviselo také s tím, že předtím, než jsme měli nařízení, tak to bylo jenom jako kázání. Potřebujete především peníze na implementaci politiku, takže tyto čtyři miliardy byly takovou ukázkou, že dokážeme skutečně využívat evropských fondů pro evropské občany, takže to je velice důležitá věc. A potom také o otázka baltického spojení. Myslím si, že máme dobrý plán pro Baltické moře a měli bychom ho implementovat. Týká se to elektřiny, nyní se to zpracovává pro plyn a, tak jak, a vyvíjí se to tak, jak jsme předpokládali. Pokud se týče pana Turmese, akční plán energetické účinnosti je hotov a také byl není eh, v kolegiu diskutován, ale bude o tom diskutovat budoucí kolegium, protože došlo ke spoždění Lisabonské smlouvy. Yeah, sorry. Sorry. No. So, uh, that's why it was not adopted as prom- Takže proto to nebylo schváleno, je to navrženo a bude to projednáváno a schváleno v novém kolegiu. Pokud se týče nařízení, je pravda, že jsme měli protokol, na který jsem nezapomněl, ale já tady přečtu větu. Po dokončení postupu o propojení, tak propojení se očekává v roce 2010 a také se bude hovořit o rozpočtových zdrojích. Na jaře komise také předloží zprávu, která se předpokládá v článku 30, 28. Do té doby také se bude komise zabývat například využitím různých nevyužitých závazků, které by posléze umožnily plnou implementaci nařízení EEPR. To tedy znamená, že jsme, nemáme žádné zapomenuté dohody. A pokud se týče scénářů, je to opravdu takový eh, boj s větrnými mlíny. Já vím, že lidé, kteří vytváří stře- scénáře, jsou profesionálové a byly například pro obnovitelné zdroje stanoveny cíle ve výši 20%, ale lidé, kteří zpracovávají scénáře, tak někdy mění metodologii ale komise nikdy nepředloží scénář, který by byl nižší než 20% ve 2020. Může to být maximálně více. Takže je jasné, že my nyní pracujeme s lidmi, kteří zpracovávají scénáře a tak to také budeme dělat do budoucna. Pokud se týče paní Hall, my jsme ukázali, že se touto materií zabýváme. Chci také říci, že náš výbor, eh, váš výbor se s námi, s našimi lidmi vždy eh, dobře stýká. My také společně, když pracujeme, tak dospíváme k dobrým výsledkům. A pokud se týče podpisu dohody a smluv, tak je to složitější. V této fázi já jsem přistupuji velice pozitivně k této situaci a domnívám se, že tady žádná rizika v současné době neexistují. Že bychom peníze nevydali a nebo že bychom o ně přišli. Ale bude schváleno hodně projektu podle sta- jejich stavu. A také my především se zaměříme na kvalitu projektu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, moc vám děkuji za informace, za ochotu k diskuzi a za pětiletou ochotu ke spolupráci. Přejeme vám vše nejlepší na vaší nové cestě. Jsem si jist, že kolegové, kteří s vámi budou spolupracovat ve vaší nové oblasti, i po pěti letech řeknou, po dalších pěti letech, že jste dobrým komisařem. Ještě jednou tedy děkuji a hodně štěstí. Rád bych ohlásil další bod pořadu jednání a sice zabezpečení dodávek zemního plynu, o kterém jsme již hovořili. Zprávu předkládá kolega Vidal Quadras a pokud souhlasíte, udělím mu slovo jako prvnímu, abychom rovnou pokračovali zkrátce nám řekne něco ke své zprávě, text máte před sebou a pokud potom budete mít ještě další poznámky nebo dotazy, můžeme to dnes prodiskutovat. Jinak to samozřejmě bude další stupněm jednání diskuze o této zprávě. Pane kolego Vidale Kvadrasi, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes může dojít k výměně názorů. K výměně názorů nad textem, kterým je návrh zprávy. Kolegové si určitě všimli, že v mém návrhu zprávy jsou zahájeny také diskuze, zmíněny diskuze, které jsme předtím měli v tomto výboru. Kromě toho jsem také navázal kontakty s aktéry a se sektory. Měli jsme zasedání pracovních skupin, zapojili jsme také stínové zpravodaje. A samozřejmě, že jsme vedli také mnoho diskuzí se zástupci komise. Doufám, že některé pozměňovací návrhy, které předkládám, najdou v tomto výboru většinu. entre, los colegas. toto jsou výsledky, ke kterým jsem dospěl pro rozho- po rozhovorech s ostatními kolegy. Rád bych nyní zmínil nejdůležitější body. Nejdříve roli podniků. V určité době jsme poukazovali na to, že článek, který se zabývá podniky není do značné míry uchopen komisí protože výsledky se dají zpracovat. Krize se odhrává na určitých úrovních a to samozřejmě i na trhu. To se musí v textu odrazit. Proto jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, které se zabývají určitými aspekty této problematiky. Pokoušel jsem se zdůraznit skutečnost, že opatření, která se nevztahují na trh, zasahují jen do zcela zvláštních situací. Nejdříve, hlavně tedy co se týče té úlohy trhu, to bych rád zdůraznil, tu úlohu trhu. Dále bych rád zdůraznil bod, o kterém hovořilo i několik jiných kolegů, a to je rozdělení nákladů v infrastruktuře, které potom prospějí i jiným členským státům. V této oblasti navrhuji pozměňovací návrh, Týká se tedy rozdělení těch nákladů. A tento pozměňovací návrh zdůvodňuji tím, že už ve třetím balíčku o vnitřním trhu s energií došlo k dohodě mezi zúčastněnými aktéry. A já zde uvádím ještě další kritérium, které se mi zdá ještě vhodnější, a to je proporcionalita nákladů. Další pozměňovací návrh se vztahuje na zpětné toky. Navrhuji zde, aby tyto zpětné toky byly závazné, pokud představují určitou odpovídají eh, přidanou hodnotu spojenou se zabezpečením dodávek energie a neměly by platit obecně, všeobecně, protože se mi to nezdá hospodárné a ani technicky proveditelné. Za čtvrté, jeví se mi jako logické navrhnout, aby komise provedla zhodnocení rizik a předložila společný plán v souvislosti s nouzovou situací v Evropě. Pokud by tady došlo k nějaké nouzové situaci v celé Evropě, musíme mít plán, který nám zaručí, že zde zasáhnout národní plány, že budou stačit. Za páté, podle mého názoru by bylo dobré, kdyby byla silněji zapojena koordinační skupina pro zemní plyn, a to sice v nouzových situacích a na všech úrovních. Tato koordinační skupina pro zemní plyn by měla vyslovovat doporučení a měly by být také definovány odpovídající zóny spolupráce a také preventivní plány. Za šesté, co se týče prahových hodnot v nouzových situacích, tedy pro vyhlášení nouzové situace, myslím si, že musíme zdůraznit, že tato opatření nouzových plánů nebo vyhlášení nouzových situací mohou probíhat na lokálních úrovních. Bylo by dobré, kdyby se mohla zapojit společenství v otázkách diverzifikace. Musíme zohlednit situace, které mohou být lokálně velmi závažné, ale na úrovni společenství na základě kritérií, která v současné době používáme, tomu tak není. Tomu tedy musíme zabránit, tomuto rozporu Musíme zohlednit problémy na lokální úrovni a musíme být schopni zasahovat na úrovni společenství a prokázat evropskou solidaritu. A poslední bod, o kterém chci hovořit, je následující. Mám <clears throat> Předložil jsem celou řadu pozměňovacích návrhů, které mění aspekty nařízení. Týkají se například dopadu sektoru elektrického proudu, že se zintenzivní spolupráce mezi členskými státy a zavede střednědobý plán pro diverzifikaci zdrojů. A to také eh, v souvislosti se zařízením pro skapalnění plynu. Pane předsedo, to jsou poznámky, které nebyly v textu zohledněny a ty bych rád zdůraznil. Rád bych také zdůraznil definici chráněného spotřebitele a roli infrastruktury a nákladů. Už jsem poukázal na to, že toto jsou dvě celá zásadní témata tohoto nařízení a mají přímé dopady na investice v této oblasti mají také přímý vliv na nouzové situace a na zabezpečení dodávek energie. Myslím, že o všech těchto tématech bychom měli ještě diskutovat se všemi kolegy, se stínovými zpravodaji a i se zástupci komise a všemi kolegy v tomto výboru. Některé problémy podle mě ještě nedozrály a já předkládám konkrétní návrhy Doufám, že tyto návrhy najdou ve výboru většinu. A nyní ještě k tomu chráněnému odběrateli. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že se nám podařilo najít řadu kritérií, které musí zohlednit i členské státy. Definice, která je nyní před námi, kterou nyní před sebou máme, která na jedné straně je velmi nepřesná, velmi vágní, je neobvyklá. Musíme si položit otázku, jestli zde budou zohledněny i malá střední podniky, protože ty v této oblasti představují 80 Musíme si položit otázku, proč jsou zahrnuty školy a nemocnice, ale ne například policie. Proto musíme toto téma uchopit ještě přesněji. Mám ten dojem, že nezahrnujeme konkrétní situaci ve členských státech. Musíme najít nějaké všeobecné kritérium, které bude efektivní a bude moci být přizpůsobeno každému členskému státu. Dále, co se týče standardu pro infrastrukturu N-1, to je čistě technické téma. Myslím, že je to dobré kritérium, toto kritérium N-1. Myslím si, že bychom ho měli ještě zdokonalit. Například v mé vlastní zemi funguje toto kritérium velmi dobře a dobře se uplatňuje. Myslím si ale, že bychom toto kritérium měli ještě dopilovat, abychom dospěli k konkrétním výsledkům. Rovněž musíme zohlednit rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Toto je čistě technická záležitost a já vyzývám všechny kolegy, aby k tomuto tématu také přispěli. Myslím, že na těchto ustanoveních bychom mohli ještě pracovat a najít odpovídající kritéria, abychom zcela konkrétně definovali tento standard a našli konkrétní opatření pro zlepšení infrastruktury. V příloze 1 potom najdeme dodavatelské standardy. To je jedna věc, to, jsou, to je ta infrastruktura. Celá infrastruktura musí dobře fungovat. Ale druhá věc je zase ten dodavatelský standard. Jak to vypadá v těch jednotlivých členských státech? De- chráněný odběratel. Má, mají všichni chránění odběratelé přístup ke zdrojům? celá ta problematika může být velmi zmatečná. Máme zde opatření, jako je N-1 pro infrastrukturu a to je opatření, se kterým musíme počítat dlouhodobě. Musíme postavit nová zařízení, musíme začít s novými programy a to vše v dlouhodobé perspektivě. A potom zde máme konkrétní opatření, která by měla začít platit v době, kdy dojde k nějakým problémům aktuálně. Tak pane předsedo, to je takový první návrh, který vám předkládám. A teď samozřejmě začíná ta práce mezi námi všemi. Srdečně bych rád poděkoval všem kolegům a sila obzvláště stínovým zpravodajům. Děkuji jim za pomoc, kterou mi poskytli. A všechny vás srdečně zvu ke spolupráci. A to proto, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Děkuji vám. To bylo podrobné představení zprávy. Mezitím se přihlásilo o slovo 10 řečníků. Ano, 10. Ještě před sebou máme několik dalších bodů pořadu jednání a proto vás všechny prosím, abyste se soustředili. O této zprávě budeme hovořit ještě několikrát a budeme předkládat také písemné pozměňovací návrhy, jak právě, jak vás právě poprosil kolega Vidal Kvadras. Nyní dostává slovo kolega Svoboda Stínový zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych poděkoval kolegovi Vidalovi Kvadrasovi za práci, spolupráci. ve velmi rychlém tempu prohovořím, protože se pak musím omluvit, jdu na slyšení s paní Eštnovou. Myslím si, že jsou potrhovány, potrhována významnost podniků v oblasti energie a plynu a také význam pracovní skupiny. Uh, si, že je dobré vypracovat také nějaký návrh na nouzovou akci společenství. Myslím, že je velmi důležité zdůraznit vztah mezi eh, nouzovými situacemi na národních úrovních a úrovních společenství. Tom ještě není dostatečná jasnost. Z další bych rád podpořil a podtrhnul, že co se týče diverzifikace jak diverzifikace zdrojů, tak diverzifikace produktovodů. Myslím si, že bychom potřebovali ještě nějakou zprávu o držení zásob plynu, protože to je důležitý příspěvek pro eh, bezpečné zásobování. Za čtvrté, eh, mám eh, poněkud problém s přesunem těch lhut ze tří na pět let. Eh, pro provádění těch opatření v oblasti zabezpečení dodávek. Možná, že bychom tam mohli ještě tu lhůtu nějak změnit a možná vypracovat nějakou zprávu, která upozorní na to, ve které oblasti jsou ještě problémy, ale během tří let by to všechno mělo být vyřízeno. Dále, co se týče sběr dat z jednotlivých členských států, když eh, ta data budou eh, sezbírána, dodána komisi, aby s tím komise zkrátka mohla něco podniknout, protože když budou data sezbírána komise s tím nic nepodnikne, nená to žádný smysl. Další bod, eh, sdílení nákladů mezi členskými státy, kterých se týká, jenom souhlasím s návrhem vydala kvadrase, ale myslím si, že bychom možná měli eh, poznamenat, že v případě, že se komise procesu bude také účastnit, bude muset komise zasáhnout ve chvíli, kdy se státy budou hádat o určité sdílení nákladů. Další téma. Myslím si, že bychom ty pojmy měli definovat flexibilně, aby zkrátka některé státy nezapojovaly hospodářství a některé ano. Myslím, že o tom můžeme ještě diskutovat. Další bod. Myslím, že závisí nakonec na radě, ale myslím si, že je to možné, že bychom uzavřeli nějakou dohodu a mohli začít co nejrychleji jednat mezi zúčastněnými aktéry. Myslím, že je to velmi dobrý příspěvek pro další diskuze. Děkuji. Uh, Děkuji vám a jako další dostává slovo pan Čismansky. To je nezvykle istotné rozporządzenie. Máme... Velice vám děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že toto nařízení je opravdu velice důležité a e, pan zpravodaj předložil opravdu skvělou zprávu. My jsme se dohodli na hlavních směrech změn, které jsou e, zapotřebí a chtěl bych poděkovat zpravodaji za tu dobrou spolupráci. My podporujeme ta témata, která se zaměřují na diverzifikaci dodávek a snad bychom měli vytvořit určitý mechanismus ta, takového varování, něco, co bychom měli ve vztahu eh, k Rusku. Trh má nejlepší mechanizmy eh, jako nejlepší lék a my bychom potřebovali přidanou hodnotu v podobě aktivity Evropské komise. Pouze v takovýchto eh, situacích, kdy eh, selhal trh, kdy se mu nepodařilo sledovat jasnou linii. A co se týče národních plánů, měli bychom také zcela jasně říci, že pouze že budeme podporovat pouze ty činnosti, které budou mít přepravní charakter. Nechci některak omezovat úlohu komise, zejména v době krize, kdy společnosti nebo regulační úřady eh, by se měly eh, se věnují nějakou činnosti, která má negativní dopad na třetí země, takže eh, tady vycházíme ze eh, sankcí a nebylo by to mít pouze označování těch vyníků eh, podporujeme ten standard N1, zpětný tok a jako výsledek závazných ustanovení evropského práva, co se týče zpětného toku plynu. Jistě toto opatření je nutné, ale já jsem pro zásadu, že potřebujeme obecně možnost zpětného toku a příslušný regulační úřad by měl být schopen také předložit eh, požadavek na eh, vypnutí toho propojení. Komise by měla mít požadavek, možnost znést požadavek na zpětný tok. První řešení bylo opravdu efektivnější a teď tu máme kompenzační opatření. Já se domnívám, že podniky a společnosti v době krize by neměly nést další náklady v souvislosti s ochranou životního prostředí nebo obchodování s emisemi nebo se změnami klimatu. Já se domnívám, že bychom měli združovat údaje a poskytovat je příslušným regulačním úřadům, ale nejsem si jist, abychom měli údaje v vylučovat na základě objemu nebo flexibility. Bude to důležité pro plánování v EU. Pokud budeme vylučovat takovéto údaje, tak e, možná komise nebude schopna e, reagovat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane Vidale. Je to opravdu výs e, skvělý výsledek práce a já nejsem překvapen, protože vy jste opravdu expertem v této oblasti, takže se mohu soustředit na ty otázky, které bych chtěl položit a to zda bychom nemohli být ambicioznější. Má být zcela jasné, že nástroje trhu a fungující vnitřní trh je nejlepším lékem a to bychom měli v textu zdůraznit. Proto potřebujeme posílit roli regulačních úřadů a já se domnívám, že bychom mohli využít v těch členských států, které si nepřejí eh, konkurenci na interním plynárenském trhu posílit právě úlohu těch eh, regulátorů v oblasti plynu a elektřiny. Ty národní eh, regulátorní eh, úřady by měly právě vést vývoj, protože to jsou experti, kteří mají nejlepší informace o tom, kde dochází k obchodování na vnitřním trhu. My jakožto parlament bychom měli přesknout prominentní roli regulačním úřadům úřadům. Eh, za druhé, když vznikne nouzová situace a eh, Loňská krize nám to ukázala. Itálie například se rozhodla uzavřít celý svůj trh. Slovinsko a Slovensko se snažili získat plyn z Francie, z Itálie a, tyto dodáv- a toto úsilí trvalo tři týdny, protože Itálie se rozhodla eh, uzavřít svůj trh, uzavřít možnost tranzitu. Takže toto nám eh, nepomůže řešit. Když je nějaká nouzová situace, musí Evropská komise mít zcela jasnou úlohu a také regionální spolupráce musí plnit důležitou úlohu a to bychom měli zdůraznit ve zprávě. Má opravdu smysl, když eh, Estonsko, Litva a Lotyšsko združují své síly. Je to jeden trh a e, e, jsou závislí na jednom dodavateli. Tyto tři země musí úzce spolupracovat. Bulharsko, Rumunsko a Řecko, když se podíváte na jejich plynovody a na infrastrukturu skapalněného plynu bylo by přímo šílené, kdyby se tyto země nesnažily vypracovat regionální nouzové plány, nejenom národní, a potom oblast Německa a Beneluxu. Myslím, že máme plynárenské fórum a že to je eh, právě to místo, kde bychom měli organizovat nouzové plány. Proto je nesmírně důležité zajistit transparentnost. Potřebujeme ji, pokud komise nedostává informace informace eh, z členských států hm, na radě a podobně, tak přece není možné dopustit, aby nás eh, slepá osoba vedla eh, a vyvedla z krize. K otázce zpětného toku, to je nejrychlejší a nejlevnější řešení, jak zabezpečit dodávky energií a měli bychom eh, vlastně urychlit toto úsilí, protože to není drahé řešení a zajišťuje rychlé dodávky. K otázce pravidla N-1 eh, to je nesmírně důležitý standard, ale je také nesmírně komplikovaný. Proto mám otázku na komisi. Já to chápu, takže komise vede velice intenzivní výměnu informací e, s organizacemi, s dodavateli plynu a také s e, zástupci infrastruktury. Je tedy možné, že by koncem prosince, začátkem ledna, než budeme mít všechny ty pozměňovací návrhy, se dozvěděli, co se má změnit oproti vašemu původnímu návrhu. Bylo by opravdu nebezpečné, když bychom jakožto poslanci začali měnit parametry v formuláři. Myslím, že by nikdo z nás by tomu pořádně nerozuměl. Jak řekl pan Svoboda, eh, mohli bychom se dostat do velkých problémů s narušováním hospodářské soutěže pokud nějaká společnost může investovat v jednom členském státě a 50 kilometrů za hranicemi někdo není pokládán za zranitelného odběratele, tak bychom měli praktikovat skutečnou solidaritu a nesledovat otázky ideologie. Nedávno byla uzavřena dohoda mezi polským PGS a Gazpromem. Je to otázka na komisi a byl jsem překvapen, když jsem se dozvěděl, že eh, eh, politici v Polsku nebyli nadšení z Gazpromu a nyní 95% eh, dodávek plynu bude v Polsku záviset na dodávkách z Gazpromu. A vlády obou těchto zemí, kde se eh, Gazprom snaží o, o, No, určení těch dodávek. Byl bych rád, kdyby se k tomu vyjadřila komise. Děkuji. Byl bych rád, kdybychom se mohli všichni soustředit, aby co nejvíce lidí přišlo ke slovu. Kolega Franco. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych poděkoval za skvělou práci španělského kolega. Jeho, kolegy. Jeho návrh zprávy zcela odpovídá očekáváním našich kolegů. Po plynové krizi v lednu víme, jak je Evropská unie energeticky závislá, ale rád bych chtěl, aby pan zpravodaj vysvětlil dva body. Za prvé definici odpovědných ústavů, eh, úřadů Pozměňovací návrh 9. Co pozměňovací návrhy Zodpovědné úřady musí být nezávislé na státu. Tento bod bych rád, aby pan zpravodaj vysvětlil. Eh, dále úřad Evropské unie, které, který má kompetenci ve více členských státech. Tam musí být možné přenést kompetenci na více členských států. To bych byl rád, kdybyste více vysvětlil. Myslím, že by bylo lépe říci, že půjde o úřady, které jsou nezávislé na aktérech trhu. Dále k té definici chráněného odběratele. To je to, co je ve článku 2 návrhu na řízení Evropské komise. To je celkem obsáhlý článek a obsahuje rozpočet. Hovoří se tam o členských státech, o nemocnicích, o školách, které jsou napojeny na plyn a mohly by tedy tomu tomu článku podléhat. S tím tedy souhlasíme, o tom nemusíme diskutovat, ale pál, pak je zde ta uh, pasáž o školách, definicích, malých a středních podnicích. Tam se musíme zamyslet nad tím, kolik by byly ty případné další investice, abychom zaručili zásobování těchto chráněných odběratelů, jaké by tam byly náklady pro podniky, pro spotřebitele a ti by vlastně museli akceptovat zvýšení cen plynu. To všechno se týká těch eh, chráněných spotřebitelů, ale myslím, že nejdříve musíme analyzovat náklady a přenechat tam určitou, eh, určitou možnost členským státům. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, je pravda, hovoříme o tomto nařízení ve zcela správné době. Myslím, že práce, kterou odvedl náš zpravodaj a jeho pozměňovací návrhy jsou opravdu smysluplné. Rád bych řekl, že je důležité zdůraznit, že potřebujeme vnitřní trh se zemním plynem, ke kterému budou mít přístup všechny podniky. Rovněž je důležité hovořit o nouzových situacích. Nouzové plány by měly být vypracovány pro konkrétní regiony. To je velmi důležité. Samozřejmě je rovněž důležité napojení na trh s energií. Rád bych eh, vám řekl něco o situaci v Litvě a rád bych se o ní sporadil s kolegy. Situace u nás je totiž zcela výjimečná. Toto nařízení se pro Litvu opravdu nehodí. Toto nařízení můžeme použít jen velmi omezeně a formálně. V současné době máme spojení se zásobníky v Lotyšsku můžeme zřídit terminál pro tekutý plyn, ale tyto šestiměsíční lhuty jsou opravdu velmi krátké. Litva je závislá na plynu od Gazpromu a když budou odpojeny dodávky Gazpromu, nebudeme mít vůbec žádný plyn. Kolegyně a kolegové, určitě víte, že toto nařízení velmi úzce souvisí s událostmi ke kterým došlo v lednu 2009. A jeden ropovod družba už byl odpojen. Litva tedy tímto ropovodem a plynovodem nedostává žádný plyn a nemáme žádné spojení s trhem zemního plynu. Možná, že bychom měli vyřešit otázku, jak bychom mohli zajistit členským státům lepší přístup k vnitřnímu trhu s plynem. Měli bychom zřídit plynovod přes Polsko až do Rakouska. Pokud změníme náš politický přístup a pokud hovoříme o plynovodu Nord Stream možná, že to přinutí Rusko změnit svou politiku. A pokud e, se odkloníme od granské oblasti, bude to pro Litvu tedy pardon, pokud postavíme odbočku do Kaliningradu, bude to pro Litvu další jediné napojení. Litva je totiž transitní zemí. Jsme závislí na ruském plynu. A nejdůležitější otázka zde je, jak bychom mohli zaručit všem členským státům přístup k vnitřnímu trhu se zemním plynem. Pane předsedo, omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho, ale děkuji vám za ten čas. Děkuji vám, máme proto pochopení, víme, že je to velký problém. Další promluví paní Valon. Um, uh, Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodaji za skvělou práci a já vás, pane Kvidal Kvadrasi, obecně podporuji. Za prvé chci říci, to je věc týkající se diversifikace zdrojů, protože to je pro nás důležitá věc a já děkuji panu Vidal Kradrasovi za pozměňovací návrh 1 a 11. Jak kolegové již řekli, tak já také chci říci, že stále budování plynovodu z Ruska by mělo být zakotveno v této zprávě o zabezpečení dodávek. Pozměňovací návrhy zde chci říci, že tady se chci také zmínit o délce, o délce období budování infrastruktury, to je 17 a 18, potom také koordinační skupina, která se má podílet na všech úrovních postupu, tak aby byla kruce komisi v případě krize. A vzhledem k tomu, že se jedná o expertní skupinu, tak DG GES by mělo být zde hlavním partnerem. A GCG by mělo také dostat větší kompetence. My se nezabýváme otázkami standardu N-1, přesto by mě zajímalo, v jak, kdy hodlá zpravodaj o tom hovořit. Mě by zajímalo, zdali N-1 má být povinné nebo ne. My bychom se především také měli e, bavit o nekonsistentnosti infrastruktury, protože N plus 1 se týká především chráněných odběratelů a jestliže toto bude takto nekonsistentní, pak na straně dodávek nebude žádná povinnost, aby se udržovaly dodávky. To znamená, že tady musí být propojení mezi standardy a financemi. N plus 1 by neměl být jediný ukazatel pro bezpečnost dodávek. My jsme již mnohokrát slyšeli, že tento indikátor by nám mohl narušit celý obraz. Neboť jestliže budeme používat pouze N plus 1, pak je to sporné, protože si to můžeme různým způsobem vykládat. A možná, že bychom měli založit tuto definici na e, analýze rizik a tato analýza by měla být provedena ve všech zemích a měla by brát v pot s deficity v jedných zemích. Pokud se týče citlivých informací, tak tady vítám návrhy zpravodaje v 39, ale já předložím ještě další pozňovací návrhy týkající se chránění dat, ochrany dat. A členské členské státy a komise by měly také zaručit důvěrný charakter dat, které jim poskytnou podniky. Pokud se týče chráněných objevatelů, tak já jsem proto, aby členské státy měly volnou ruku, koho začlení po tuto definici neboť na řízení také brání novým odběratelům, aby byli považováni za eh, chráněné odběravatele. Pokud se týče dalších subjektů, tak o tom si musí rozhodovat členské státy sami. Děkuji, pan kolega Tošenovský. Děkuji, pane předsedo, a protože jste upozorňoval na časovou ztrátu nebo problémy, tak eh, proto budu velmi stručný, když eh, tento problém je natolik široký, že určitě každý z nás by eh, skutečně mohl o tom velmi zeširoka hovořit. Já si nesmírně vážím práce pana Vidala Quadrase, protože se chopil materie, která je jednak po letošní zimě, té, té jarní, jarních událostech velmi důležitá, ale na druhé straně si velmi uvědomujeme, jak složitý proces to je, abychom naši snahu eh, neskomplikovali fungující trh s plynem a nedošlo k mm, nepříje, nepřidatelným problémům i technickým, které bychom touto normou mohli spustit. Já si myslím, že tak, jak říkal pan Vidal Quadras, je velmi skutečně těžké určit ten prahový krizový stav, kdy ještě eh, řeší celou situaci trh a kdy už je potřeba, aby do toho vstupovaly eh, orgány Evropské unie tak, aby situaci řešili. Proto můj eh, jeden z dotazů, připomínek, které samozřejmě panu Vidal Kvadrasovi zašlu i potom písemně, je eh, v, v pozměňovacím návrhu číslo 29 se uvádí, že se spouští určitý mechanismus, pokud dojde u denního výkyvu o 10%. Mně se zdá, a, nebo spíš dotaz, jestli tato hranice není nastavena příliš, příliš nízko a příliš citlivě, že 10 denního výkyvu může být technologický problém, může to být problém eh, velmi krátkého výkyvu a už se budou spouštět některé, mm, některé kroky, které budou i víceméně finančně nákladné, protože celá organizace na to musí být postavena. Zda takovýto výkyv není příliš nízký, zda by neměl být postaven na stávajících 20%, kde vlastně tyto, toto kolísání může být eliminováno právě tou mírou nastavení. Proto znovu upozorňuji tam, abychom velmi citlivě nastavovali Prahy a nespouštěli administrativní korektury dřív, než jsou nezbytně nutné. Můj druhý velmi stručný hovoří Eh, v tomto materiálu se velmi správně hovoří o využití a, a, a analýze využití skapelněného plynu. Já bych doporučil, možná, že jsem přehlédl, ale spíš bych doporučil, aby se hovořilo i o stlačeném plynu, o CNG, které má zase z hlediska přepravních nákladů výhodnější energetické náklady a není takovým technologickým problémem, jako je to například u skapalněného plynu. Děkuji za pozornost. Dankeschön, kolegyně Hall. Děkuji vám a slovo má kolegyně Hall. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za rozsáhlou a podrobnou práci, kterou měl s touto zprávou. Je velice složité eh, eh, stanovit opravdu rozumná pravidla, která budou působit v době krize. A také zdůrazňuje využití tržních mechanismů jenom jak to bude možné i v době krize. Budu stručná. Eh, chtěla bych se zaměřit na to, že tento návrh se týká eh, opatření eh, krátkodobé krize a tady je článek věnovaný také působením dlouhodobé krize. Například se to týká vytvoření nové infrastru- přehraniční infrastruktury pro skapalněný eh, plyn a máme tu eh, záležitosti strany eh, dodávky, ale musíme se věnovat i straně poptávky. Byl dohodnut opravdu vítaný projekt, abychom zlepšili energetickou účinnost na Ukrajině a musíme mít na po- mědi ten projekt obou stran dodávky i e, poptávky v EU. A v té zprávě můžeme dodat ještě jeden drobný prvek, abychom tedy i sledovali dlouhodobé zájmy. Děkuji. Köszönöm szépen, elnök úr. A végén szóba megengedheti az ember magának azt a luxus, hogy rövid legyen, annál is inkább, mert... Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím být stručný. A to proto, že už zde padlo mnoho otázek, které jsem chtěl také položit. V každém případě děkuji panu zpravodaji za práci, kterou odvedla. Rád bych zmínil několik bodů. Za prvé, pojem nouzové situace společenství. Mám velkou radost, že tento pojem je zmíněn v návrhu a je tam zmíněna i ta desetiprocentní hranice, která je podle mě správná. Souhlasím také s tím, co říkal pan Tuma a pan Quadras v úvodu. A sice s tím, že bychom měli hovořit o i regionálních nouzových plánech, měli bychom o nich přemýšlet a zapojit je do toho celkového rámce a plánu. Moje druhá otázka se týká toho zpětného toku plynu. Myslím si, že tady to nařízení může mít velký význam, ale ne všude. Myslím si, že to hlav, ta hlavní změna, ten zpětný tok, by mohla hrát roli, obzvláště v těch oblastech, kde je to téma důležité. V těchto případech bychom si měli vyjasnit, jestli mohou nést eh, náklady oba zúčastnění partneři, protože tady to není ještě zcela vyjasněno. Ty lhuty pro provedení, ty jsou zcela přísně regulované. Z toho důvodu si myslím, že bychom měli pracovat na těch nouzových opatřeních. Pokud je máme vypracovat dobře, měli bychom poskytnout dostatek času, aby, bylo do, aby byl dostatek času je implementovat. Myslím také, že bychom měli vyjasnit souvislosti. Například pro rámcový program pro energetickou účinnost Měli bychom se také vyhnout následujícímu. Nesmíme členským státům přivodit nadbytečnou byrokratickou zátěž. Musíme také zamezit byrokratické zátěži pro účastníky trhu. Jinak si myslím, že to bude velmi účinný nástroj. Jako další dostává slovo Angelika Nýble. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu stručná protože vím, že čas pokročil. Rád bych, rád bych poděkovala panu zpravodaji za skvělou zprávu. Myslím, že zpráva je opravdu dobrá a že ještě musíme několik bodů zlepšit. Myslím, že je dobré, že hovoříme o roli podniků, o tom, že jejich role posílená a podle návrhu našeho zpravodaje budou podniky silněji zapojeny. Rovněž si myslím, že je zapojena koordinační skupina pro plyn a tím se také relativizují kompetence komise. To je velmi dobrý návrh. Rovněž si myslím, že je dobrý návrh, o kterém hovořilo už několik kolegů, který se týká toho zpětného toku. Hovoří se tam o té definici a o tom, kdy použít tady ty techniky zpětného toku. Myslím si, že je to omezující ta současné znění. V tom případě v tomto znění podporuji vaše návrhy. Myslím si také, že by měla nadále probíhat diskuze o standardu N-1. Je to ten správný standard? Já osobně jsem si na to ještě nevytvořila svůj názor. Myslím, že to nemůžeme zavrhovat, když se dívám uh, Eh, když vzpomínám na výpovědi generálního ředitelství před několika týdny, hovořili o tom, že je velmi těžké najít se to technické oblasti nějakou definici. Myslím, že bychom se nad tím měli ještě zamyslet. To stejné platí o tom chráněném spotřebiteli. Tam o tom budeme muset ještě diskutovat. Za kritický považuji jeden bod, o kterém chci hovořit a chci se přidat ke kolegovi Tošenovskému. Rovněž jako on pochybuji o tom desetiprocentním, o té desetiprocentní hodnotě, jestli by tam tedy měla být zahájena nouzová situace. Myslím si také, stejně jako pan Tošenovský, že tato hranice je velmi nízká. Mož, prosím pana eh, zpravodaje a dále komisi, aby k tomu ještě jednou zaujali stanovisko. Praxe totiž ukázala, že tato nízká hranice by by vedla k určitým přehnaným reakcím. Myslím, že 20% hranice se v minulosti osvědčila a moje otázka se tedy udává následujícím směrem. Neměli bychom brát více ohled na dosavadní postupy a zůstat při vyšším limitu. Děkuji. Dobře, děkuji. A jako další dostává slovo paní Koláska Bobinská. Uh, um, Dnes eh, vedeme obecnou eh, rozpravu o dlouhodobých záležitostech, ale i o specifických otázkách. Právě se vracím ze setkání s baronkou Aščanovou, kdy energetické zabezpečení bylo jedním z nejdůležitějších eh, úkolů evropské energetické politiky a eh, ve dvou výborech diskutujeme o budoucnosti za energetických dodávek a perspektivě energetické politiky se zástupci komise, tedy v budoucích diskuzích o zabezpečení dodávek je to opravdu zásadní otázka, když nyní rozdělíme práci mezi komisí a mezi těmi hlavními aktivitami. Děkuji. Děkuji. A další promluví kolega Karens. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji. Zpráva zlepšila návrh komise Tady se hovoří o tržních mechanismech, tak, aby fungovaly i v době krize. Také musíme chápat, že v Evropě nastávají různé situace v různých částech Evropy. Směrnice navrhovaná komisí se přímo dotýká jeho východní Evropy, země, které nemají e, propojení a potřebují také zpětné toky tak, aby se pojistili pro případ krize, ale e, tři baltické země a Finsko na severovýchodě Evropy, my jsme zcela izolováni od Evropy, od jihu Evropy a je tady jenom jedno napojení z Ruska. Nevím, kdo to říkal, pan Turmes řekl, že baltické země by měly spolupracovat a tady se musím usmívat, protože my skutečně těsně spolupracujeme. A já jsem v roce 2005-2006 byl ministrem, měli jsme velice tuhou zimu a Lotyšsko zásobovalo Estonsko i lidstvo a my také zásobujeme Petrohrad na severu Ruska. Takže nejde pouze o to, abychom spolupracovali v rámci Evropy, ale problém je tady pouze jediný plynovod jdoucí z Ruska. A jestliže Rusko se rozhodne tento plynovod v zimě opravovat, tak budeme mít problém. A tady potřebujeme opravdu reakci na evropské úrovni tady nejde o spolupráci, tady jde o to, jak vytvořit skutečný trh s skutečným napojením dál. Děkuji pro, za tyto dodatečné informace. Nyní musíme postupovat rychleji, nyní žádám komisi o stanovisko a potom ještě se eh, vyjádří zpravodaj pan kolega Ubrecht. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodaji, který zpracoval zprávu, která by umožňuje snadnou reakci, protože my souhlasíme s mnoha jeho připomínkami. Také tady byly zmíněny další poznámky ze strany spíňových pravodajů, které se týkají především roli e, trhu s plynem, potom je tady otázka sdílení náhradu za investice do infrastruktury a potom další věci tím se nebudu podrobně zabývat, pane předsedo, ale já budu konstruktivní a zdůrazním pět bodů, na které bych chtěl, aby se zpravodaj ještě jednou zaměřil a eventuálně modifikoval. Za prvé je to 15, 16, 21. To je role komise a hodnocení rizik a také preventivních plánů, krizových plánů na evropské úrovni. Dvě poznámky k tomuto. Za prvé, žádost zpravodaje, aby byly krizové plány na evropské úrovni, to by nemělo být, eh, by, neměl by to být přístup eh, ze zhora dolů, ale naopak. Musíme eh, tyto plány založit na regionálních a národních plánech. Komise může syntetizovat, synergizovat toto, co bylo uděláno na národní úrovni a nemůžeme nahrodit tyto plány směrem dolů. A komise může toto pouze dělat tehdy, jestliže dostane relevantní informace. Pan Turmes a další oprávněně řekli, že když se hovoří o tom, že komise může dostat pouze restriktivní informace. Toto je v rozporu s požadavkem na evropské akce. Toto přece se musí doplňovat. To znamená, že žádám pana zpravodaje, aby se podíval také na to, aby tyto dvě věci si odpovídaly. A potom 12 a 17. To je prodloužení lhůt kdy zpravodaj se nyní zaměřuje na prodloužení na pět let. My se domníváme, že toto není tak jednoduché. Eh, situace je naléhavá, musíme nadále tlačit na členské státy a proto si myslím, že investice eh, například trvají delší dobu, ale určitá opatření by se dělá dělat rychle. Například nápad předběžných opatření, eh, která by se měla analyzovat po třech letech, to je dobrý nápad, takže udělat tento dvojstupňový přístup. Určité věci do tří let a zbytek do pěti let. A potom tady je pozměňovací návrh 24. Z určitých důvodů zpravodaj navrhuje vypustit odkaz na to, že v plánech a ve spolupráci by se také mělo odkazovat na komerční smlouvy a kompenzační mechanismy. Já se domnívám, že toto je důležité, to by mělo být zachováno. Za čtvrté se to týká otázky koordinační skupiny pro plyn. Já vím, že tato koordinační skupina je pro komisi důležitý nástroj, ale někdy mývám dojem, že některé myšlenky prostě přesahují rámec. Tato koordinační skupina není žádný regulační orgán ani jiný orgán, není to orgán jako například komise. To znamená, že nemůžete dávat pravomoci této skupině. Tato skupina je poradní orgán, který musí být zohledněn, ale je to poradní orgán. Například článek 31, že komise by měla fungovat prostřednictvím této koordinační skupiny, anebo že koordinační skupina má určité výsady, to si myslím, že z právního hlediska jde příliš daleko a musíme se tím ještě zabývat. A za páté, pokud se týče flexibilita na vyvolání krizového stavu, to je pozměňovací návrh 29. Říká se, že krizový plán může být vyhlášen jenom tehdy, jestliže více než jeden kompetentní orgán toto vyhlásí. Myslím si, že tady potřebujeme větší pružnost. Bylo by, mělo by být dostatečné, abychom reagovali na evropské úrovni, jestliže vyhlásí krizovou situaci jedna, eh, jeden ten eh, regulační orgán. A proto si myslím, že tady bychom měli mít určité pravomoci. A nyní k paní Nibler a k panu Tošenovskému, kteří hovořili, desetiprocentní práh je příliš nízký. 10 procent eh, importu z třetích zemí a my víme, že importy z třetích zemí se zvýší, takže absolutních číslech 10 procent bude opravdu poměrně velké číslo velká hodnota, velké množství. Neměli bychom automaticky E, zde postupovat, že komise by měla mít šanci posoudit, zdali 10% je rizikem pro bezpečnost dodávek v určitém e, oblasti nebo v celé EU. A já se domnívám, že 10% práh je správnou hodnotu. My jsme viděli, že 20% je příliš vysoká hodnota, to jsme viděli v minulosti. Takže 20% prach, tak tady vidíme, že už skutečně vypukla velká krize v Evropě. Takže myslím si, že bychom se číslem 10% ještě jednou měli zabývat. A potom ještě několik připomínek eh, k poznámkám dalších kolegů. My jsme ochotni spolupracovat se spravodajem na dvou otevřených otázkách. To je definice N-1 a chráněný odběratel. Tyto dvě otázky jsou technicky složité, bude těžké dospět ke kompromisu. My také spolupracujeme s průmyslem a doufáme, že také dospějeme k technicky dobré definici N plus 1. My také vám sdělíme výsledky naše práce, naší práce a také chráněné ob oby, chránění obyvatele. Já jsem zjistil, že tady jsou různé názory. Za prvé tady názor v výboru, že toto bychom měli nechat na členských státech jako otázku subsidiarity, aby toto definovali a potom se také říkalo, že bychom měli mít větší harmonizaci tak, aby nedošlo k narušení toku plynu mezi členskými státy. Já se domnívám, že pravda leží někde uprostřed 20, musíme mít určitou definici a musíme nechat také manevrovací prostor členských států. My budeme dále pokračovat v diskuzi s členskými státy a s radou a také budeme spolupracovat se zpravodajem, tak abychom dospěli k definici která bude uspokojivá pro všechny, to znamená pro příznivé pro příznivce trhu a také pro ty, kteří se domnívají, že z vlastnosti členských států mají být brány v potaz. Pak také se hovořilo o baltické oblasti. O tom hovořil pan Kalinc a předtím také pan Sardarkas, kteří řekli, že propojení potřebujeme. Chci vás upozornit na tom, že se začalo pracovat na Benit. Byla zřízena tato expertní skupina pro propojení Baltské oblasti. Tak minulý týden byla konference ve Vilniusu, které jsem se účastnil a tam se ukázalo, že tam v oblasti elektřiny je velká spolupráce, ale myslím si, že v oblasti plynu se dá udělat daleko více. Například, aby se využíval skladovací systém v Lotyšsku a také můžeme tady zřídit propojení směrem do Norska na sever a také na západ. Norsko, ano, bohužel naplánovaný plynovod z Norska přes Dánsko do Polska a pak do baltských zemí to bylo zatím zrušeno, tento plán, takže ale mimo současné spolupráce můžeme v oblasti plynu udělat ještě další činnost. A myslím si, že Benet je správný nástroj a budeme se jím zabývat v následujících měsících. Paní Valean také hovořila o standardu N-1 a řekla, že tady nemá být závazná vazba mezi tímto standardem a investicemi. Tak tomu také v návrhu není. Vy jste správně řekla, že plnění těchto standardů musí být založeno na hodnocení rizik příslušným orgánem a to také znamená, že příslušný orgán může rozhodnout o jakémkoliv opatření, včetně opatření na straně poptávky. A domnívám se, pane předsedo, že jsem nyní vyčerpal všechny otázky. Děkuji vám. Ganz herzlichen Dank. Děkuji vám. Parlament a komise má různé hodnocení, otázky jedna a dvě. To je zcela normální, protože parlament také může mít jinou pozici. To není problém. A nyní pan kolega Vidal Kvadras. Chcete ještě něco dodat? Děkuji vám, pane předsedo. bylo vyjádřeno přání, že bychom dospě, abychom dospěli ke shodě už v prvním čtení. Podle toho, co jsem slyšel od kolegů, pokud budeme jedinými, kteří se musí na tom zhodnout, tak ano, potom se nám to zajisté podaří v prvním čtení, protože jsem viděl, že jsme ve velké míře stejného názoru, ale problémem zůstává, že zde nejsme jenom my, že máme ještě radu. A skutečností zůstává, že zhoda mezi námi a komisí, ta tady je, za to jsem rád, ale to není zhoda a nás, zhoda názoru, kterou máme s radou. Ale pokusíme se o to. Ale ať už to dopadne jakkoliv, musíme se pokusit dospět k co nejlepšímu konečnému výsledku. A dále k poznámkám, které jsem zde slyšel. Vy jste s tou zprávou souhlasili, anebo v podstatě některé body bychom mohli ještě více upřesnit, ale jinak souhlasíte. Nechci se tedy zabývat těmi poznámkami, protože to bychom se pouze opakovali. Ale mám zde několik bodů, kterým bych se chtěl věnovat důkladněji. Například, co se týče toho plánu společenství. Není to nějaký dodatečný plán tomto plánu jde o to dojít ke sladění národních plánů a zajistit sladění a kontrolu těch národních plánů. Není to tedy další extra plán. Je to jenom sladění těch národních plánů. Jinak by ty plány nemohly být účinné, kdyby nebyly v souladu. Dále k těm pěti letům. Návrh pana Svobody je možná správnou cestou že bychom zavedli takovou mezietapu. A dále po tomto průběžném hodnocení můžeme tu lhůtu dále ještě prodloužit. To je možná dobré řešení. Dále, no, když jsme vyškrtli v jednom článku ty obchodní dohody, protože se zmiňují jinde, dále potom ty vyrovnávací mechanismy. V této oblasti musíme zajistit, že tam tyto mechanismy musí být, ale pouze pro oblasti, které se netýkají trhu, jinak nebudou mít smysl. Dále eh, k roli skupiny, koordinační skupiny pro plyn. Tato skupina to není samozřejmě žádný úřad, to je jasné. Ale zase to nemůže být jen němý svědek, někdo, kdo němě přihlíží. Tato koordinační skupina musí hrát určitou roli. Možná, že bychom mohli poněkud vypilovat tu definici, aby v této oblasti nebyly žádné nejasnosti, ale myslím, že jsme si zajedno v tom, že koordinační skupina pro plyn má určitou roli. Samozřejmě, že musíme vždy myslet na to, že to není úřad. V tom se tedy zhodneme. A pokud je nejasné znění, můžeme vylepšit to znění toho názvu. A dále bod, o kterém hovořil pan Karenca. Pobaltské státy. Samozřejmě, to je zcela specifický případ. Jsou to jiné státy než například státy na jihu nebo jihovýchodě Evropy. Toho jsme si samozřejmě vědomi. Ale pokud jde o stanovení investičních priorit, vůbec nepochybujeme o tom, že když bude pobaltský region spojen se zbytkem sítě, aby se vyhnul nouzovým situacím, je to naše nejvyšší priorita. A o tom vůbec nepochybujeme, až jsme si zajedno. A obava, kterou vyjádřila paní Hall, a sice, že v těchto plánech potom budou moci být zavedeny opatření pro poptávku. Samozřejmě, tady se také shodneme, nemám žádné připomínky. Pane předsedo, myslím si, že jsme se opravdu vydali správnou cestou a paní Vovinská řekla něco, co mi zní velmi rozumně. Na základě geopolitických dimenzí tohoto tématu je potřeba velmi dobrá koordinace mezi zahraniční politikou Evropské unie a energetickou politikou. Tato myšlenka nové, té by se měl chopit ta myšlenka pozvat nového německého komisaře a paní Eštnovou, to je velmi dobrý nápad. Myslím, že je to skvělý nápad, že budeme rádi, když přijdou. Celou tu otázku vnímám komplexně. Tato geopolitická demence je samozřejmě velmi důležitá, musíme ji zohlednit, protože jinak to bude neúplné. To bylo vše, pane předsedo, děkuji vám. Děkuji, říká předseda. Jen chci zmínit, že 14. ledna je lhuta pro pozměňo- eh, doručování pozměňovacích návrhů. Dámy a pánové, máme nyní ještě půl hodiny a tři body pořadu jednání, dvě z toho jsou zprávy. Proto vás poprosím, abychom postupovali rychle a nyní poprosím kolegyni Trautmanovou, z Internet Governance Forum, aby nám podala zprávu. To bude jenom krátká zpráva, nemusíme o ničem diskutovat. A paní Trautmanová, máte slovo. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. J'ai bien compris. Děkuji vám, pane předsedo. Pochopila jsem, že máme velmi omezený čas k dispozici. Ráda bych vám nyní řekla něco o naší účasti na čtvrtém zasedání Fóra pro zprávu internetu. Účastnili jsme se delegace, která se sestávala s paní Nisleroy, paní Badir, pana Badira, pana Manurela a mě. A ještě tam byl pan Lockard. Do naší delegace patřila i paní Pilia Castello, ale bohužel se nemohla zúčastnit. Ráda bych poděkovala panu Loizovi Martineovi, který je zodpovědným kolegou za náš výbor. A ráda bych také poděkovala panu Nýblovi, panu Fotovi a paní Claudia Sili Elizabeth Majkiote. Díky nim se nám podařilo že jsme sestavili velmi zajímavý pořad jednání. Ráda bych poukázala na specifika tohoto čtvrtého zasedání Fóra pro zprávu internetu. A došlo ke krátkému zhodnocení. Zjistili jsme, že od prvního zasedání IGF se staly zásadní věci a v současné v současné době jde o zaručení kontinuity. Celé to probíhá v cyklu pětiletém a chci to říci těm, kteří to ještě neznají. Je to mezinárodní setkání, ale není to žádný oficiální orgán, který koná rozhodnutí. Jde spíše o diskusní platformu ke konkrétním tématům, k tématům, která jsou společná a k mnohonásobnému partnerství. A my bychom chtěli hovořit společným hlasem. Švédské předsednictví se musí také zapojit a my jako evropský, evropští poslanci se musíme rovněž zapojit. Myslím si, že toto grémium nám umožní najít určité, určitá řešení, vypracovat návrhy řešení technických a technologických problémů. Kromě toho samozřejmě můžeme prohloubit to, co chápeme jako veřejnou službu internetu a můžeme posílit také užitek pro uživatele můžeme se zapojit jako parlament a z toho důvodu je to mezinárodní grémium, zapojuje i národní parlamenty a prospívá soukromým uživatelům. Můžeme prosadit a potrhnout efektivitu a také užitek pro uživatele, ale musíme také spoustu věcí ještě sladit. Za naše stanovisko můžeme zastávat i u prahových zemů, zemí a také u těch, kteří měli nejvíce výhrad, jako je například Čína. Tyto země nezaručují naprosto dokonalé standardy demokracie, pokud to mohu takto říci. Rádi bychom dosáhli určitých cílů IGF. Chceme, aby se jednalo o fórum, které posílí účast občanské společnosti. V delegaci došlo k intenzivní diskuzi o transformaci v souvislosti s budoucností. Hovořili jsme o tom, do jaké míry musí být zohledněno zákonodárství, jak to vypadá s Kalifornií. A to je otázka, kterou si klademe stále znova a která padla i v Ženevě. Chtěli bychom navázat užší vztahy s, mezi Evropskou unii a jinými oblastmi, i když jsou to problematické oblasti. Dále jsme hovořili o dalších tématech s ostatními delegacemi, s prezidentem IKONu Hovořili jsme o přeskumu, o vypracování určité evaluace a o implementaci. O tom musíme hovořit vždy znovu, například i s panem Janiskatem, který je eh, velvyslancem Lotyšska ve Francii. Podařilo se nám dospět k celé řadě nových témat, které nám umožní dospět ke konsolidaci v řadě témat, například lidská a dětská práva. To je evropská priorita, to jsme posílili a to byl velmi důležitý bod. Dále zpráva oblasti, které nespadají do národní kompetence. Dále jsme vedli také diskuzi o generických top-level domains. Na těchto tématech musíme nadále pracovat. Tyto body zůstávají i nadále na pořadu jednání, ty jsme neuzavřeli. Dalším zásadním problémem jsou kritické zdroje. I zde budeme muset vést následné diskuze. Máme před sebou otázku, která souvisí s přístupem, dále zde otázky, otázky bezpečnosti a problémy zprávy jako takové. V této oblasti jsme zahájili diskuze, které musíme ještě prohloubit diskuze, ve kterých budeme muset pokračovat. Co se týče té zprávy konkrétně tedy, ale i samozřejmě, eh, co se týče role ITU. Zjistili jsme, že zde dochází k přímé vazbě mezi ITU a mezi kompetencemi těchto organizací. Hovořili jsme také o tom, že ITU je zodpovědná za opatření v oblasti infrastruktury. Rovněž jsme hovořili o úloze managementu, o různých aspektech internetu a že managementu musí zůstat kompetence v této oblasti. Dále jsme dospěli k závěru, že příští rok v rámci přípravy pátého zasedání Fóra pro zprávu internetu v Litvě budeme mít silnou evropskou zodpovědnost, která samozřejmě bude převzata i Litvou a španělským předsednictvím. Komise a parlament budou také zapojeny. Myslím si, že tyto přípravné práce pro páté zasedání musí začít velmi rychle. Koná se totiž v září a v listopadu budeme muset předložit první výsledky. Takže, jak jsem řekla, pro, hovořili jsme o spoustě důležitých politických aspektech, ale i o přípravě nové etapy. Ta je také velmi důležitá. V tomto hledu jsme vedli důležité diskuze s delegacemi na jihu od Sahary, protože Kenia bude další hostitelskou zemí po eh, Litvě a to fórum se musí, bude změněno a myslím, že je velmi důležité, abychom spolupracovali s Kenou velmi úzce. Jak můžeme v našich pracích pokračovat, musíme vést zasedání s národními parlamenty Evropské unie, členských států. Za druhé, o tom jsme hovořili s Nistlerojem, musíme zavést iniciativu, která bude následovat zasedání v Šarm a Šejchu v souvislosti se Středomorskou unii a musíme také připravovat zasedání v Šajchu a spolupracovat se zeměmi na jejich od Sahary. Možná, že bych mohla ještě upřesnit a, a říci, že jsme měli několik zasedání, například s brazilskou delegací. Velmi zajímavé bylo také zasedání s delegací států Jižně od Sadary, dále s ministrem pro telekomunikaci z Egypta. Jedno zasedání bylo společně s delegací, která s námi chce nadále spolupracovat. Další zasedání bylo s britskou národní delegací. Hovořili jsme o řadě bodů, o kterých jsem hovořila, které jsem zmínila. A spousta těchto delegací chce s námi intenzivně spolupracovat. Měli jsme také zasedání s Radou Evropy, eh, s ITU, a s švédským předsednictvím a s občanskou společností. Jak jsem tedy řekla, vedeme velmi intenzivní kontakty i mimo workshopy. Podařilo se nám nalézt a informovat naše partnery pro diskuzi a hovořit s nimi o budoucím programu pro další léta. Hovořili jsme o digitalizaci, duševním vlastnictví, o službách a naší roli v procesu Continuity Fora pro zprávy internetu. Děkuji vám. Kolegyně, kolegové, musíme se pokusit vše to dokončit. Máme ještě dva řečníky, pokud se vám podaří omezit se na jednu minutu, podaří se nám ještě spoustu věcí zvládnout. Jinak nevím, jak se nám to podaří. Nyní paní Trokmerin a pan Trakateris. Možná, že se vám to podaří během minuty. Ano, budu se snažit, vážný pane předsedo, děkuji za vaši zprávu, paní Tranban. Chtěla bych říci, že jsme včera hovořili na téma, které je s tím spjato eh, jeden eh, svobodný svět volný pro všechny. Chtěla bych poděkovat všem kolegům z výboru. Je to důležitá věc. Evropský parlament hraje v této tematice důležitou roli, abychom zajistili přístup k internetu jako zdroj informací, jako základní právo to bylo důležité i na tomto mezinárodním fóru. A chtěla bych říci, že pro slyšení komisařů bychom tomu měli také věnovat pozornost. Nejde jenom o technické otázky, ale o vymezení tohoto základního práva. Děkuji, pan Trakatelis. Pane Trakatelisi, máte slovo? Jednu minutu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím se svou předřečnicí, protože otázka internetu má základní společenský eh, základ a opravdu se opírá o demokratickou zprávu. A já bych byl rád, kdyby náš výbor a možná STOA byli aktivní, abychom zohlednili opravdu veškerá témata, která souvisejí s internetem, abychom se nezabývali pouze formálním fungováním internetu. Přejdeme tedy k bodu 7 pořadu jednání. Ten se týká boje proti rakovině. Navrhovatelkou je paní Grostet. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Víte, že se v této zprávě hledá o velice důležité téma, které nemůžeme vyřídit za čtvrt hodiny. V tomto sále je asi jedna třetina osob, která může být touto chorobou postižena, protože každý třetí člověk onemocní během roku eh, na rakovinu. To znamená, že je to 3,5 milionu lidí. Geografické rozložení v Evropě není rovnoměrné a šance na přežití dětí se také liší země od země. Je to skutečný problém. Naše komise proto eh, vypracovala sdělení, v němž navrhuje evropské partnerství, tedy zapojení veškerých eh, institucí eh, pro boj proti rakovině. Chtěla bych říci tedy, co je eh, nutné a co je třeba splnit. Takovéto partnerství v roce 2009 až 2013 eh, se má věnovat boji proti rakovině a chtěli bychom zde vytvořit rámec eh, který bude určitou inventarizací, výměnou informací a přidělení kompetencí v souvislosti s bojem proti rakovině. V tomto sdělení je uvedeno několik bodů. Je to podpora zdraví, dále včasné rozpoznání rakoviny, eh, dále eh, cesty k eh, vyvarování se tohoto onemocnění opravdu včasné rozpoznání je tou nejefektivnější formou. Partnerství si stanovilo za cíl zavést určitá opatření na podporu eh, zdravého životního způsobu, podpory včasného rozpoznávání. Je e, také zapotřebí zajistit, aby určité e, formy byly včas rozpoznány jako e, rakovina tlustého střeva a děložního čípku. Ale tady jsou ještě velké rozdíly v Evropské unii a pokud včasné rozpoznání pokryje 100% obyvatelstva, potom můžeme vymítit tyto formy rakoviny. A to ruku v ruce s zdravotními eh, opatřeními. Eh, využití osvědčených postupů může vést ke stanovení více disciplinárních eh, týmů. A jde samozřejmě o zajištění vyšší kvality života trpících pacientů. Kromě toho toto partnerství by mělo usilovat o snížení úmrtnosti o 70 do roku 2020 to je opravdu velice důležité. Dále priority výzkumu. Samozřejmě usilujeme o lepší koordinaci, o srovnatelnost výkonů. To znamená, že informace a údaje v systému eh, zdravotnictví se musí zhromažďovat, permanentně analyzovat, abychom dosáhli větší úspěšnosti v boji proti rakovině. Do roku 2013 potřebujeme vyčerpávající údaje ve všech členských státech a tyto údaje musí být opravdu k dispozici. Snažila jsem se opravdu hovořit stručně a teď k návrhům. Evropská unie může a musí věnovat více sil boj proti rakovině. Musíme lépe využít zdroje, musíme se vyvarovat duplikací věci eh, musíme eh, a to bych chtěla zdůraznit, eh, na rozdíl od velkého úsilí zajistit že opatření prevence tvoří vlastně pouze polovinu nutných opatření, tak jak je uvedeno ve sdělení komise. Preventivní opatření opatření musí být k dispozici pro každého. E, není e, možné, aby byli evropští občané vystavováni diskriminaci v boji proti rakovině. A potom mám jednu otázku. Navrhuje Evropská komise v souvislosti s tímto partnerstvím nějakou strukturu? Ano, je tomu tak, ale mám dojem, že je to velice komplexní struktura. Je to například fórum s různými pracovními skupinami a já se obávám, že se v tomu budou lidé ztrácet. Musíme tu strukturu zjednodušit a budeme očekávat odpověď komise. Jistě Evropa má finanční prostředky pro boj eh, proti rakovině také v souvislosti s šestým rámcovým programem, s technologickým vývojem, se sedmým rámcovým programem. Je to 600 milionů eur, které jsou vyčleněny pro boj proti rakovině a veškerá výzkumná centra eh, a malé a střední podniky působící v této oblasti eh, do toho musí být zapojeny. Je to velké množství prostředků, ale určitě budou velice dobře vynaloženy. Nemůžeme ztrácet žádný čas. To jsou otázky, které jsem si kladla. Musela jsem hovořit stručně, ale doufám, že jsem to dobře zhrnula. Děkuji vám za vstřícnost. To je tedy ten problém, že u první jednotlivých bodů eh, pořadu jednání kolegové nebývají také disciplinovaní a kolegové, kteří eh, zůstanou později, za to musí zaplatit svou stručností. Myslím, že to bude muset ještě projednat a zavést určitá pravidla. Eh, tři kolegové se hlásí o slovo, také vás prosím o stručnost. Je to kolega Cacimakakis jako první. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych i za skupinu ALDE uvítal tuto iniciativu a děkuji paní zpravodajce za to, že řekla. Poslanci Evropského parlamentu jsou v této oblasti už dlouho aktivní v boji proti rakovině. Existují různé pracovní skupiny, pracuj, eh, existuje pracovní skupina MEPs, poslanci proti rakovině a všechny iniciativy v této oblasti vítáme. Nedávno 12. listopadu jsme se v tomto výboru eh, bavili o podobné nemoci o neurodegenerativních eh, chorobách, jako je Alzheimer, Parkinson a jiné choroby. Mají podobné dopady. O rakovině víme více. Víme také, že zdravý způsob života je prevencí že může pomoci eh, rozpoznat rakovinu včas a také ji vyléčit. Tomu je jinak než u Alzheimera a proto se vyplatí podpořit informační kampaně. To je obsaženo v tom návrhu a to bychom také měli udělat. Stejně podobně jako u Alzheimera při výzkumu narážíme na příliš velkou byrokratickou zátěž, na dvojitý výzkum, duplikaci, které, které dochází v Evropské unii. Proto musíme odstranit tuto byrokratickou korupci a zabránit práci, která probíhá na paralelně. Musíme výsledky výzkumu také zpřístupnit občanům, musíme se najít mm, pokusit najít způsoby, že ti, které podporujeme eh, ve výzkumu, musí zveřejňovat výsledky výzkumů. Dále jsou zde chybějící evropské patenty, o těch také musíme hovořit. Nyní to nechci rozebírat do podrobností, protože je to komplikované téma, ale tato diskuze bude trvat ještě dlouho a pan předseda ví, že eh, k tomuto tématu, k těm patentům budeme mít v nejbližší době slyšení. Ale téma prevence zůstává u rakoviny nejdůležitějším tématem. Máme zde šanci být oblastí s největší prevencí v oblasti rakoviny. A paní Krostetová, nemusíme čekat až do roku 2013. Myslím, že s tím můžeme začít i hned. Nový komisař pro zdravotnictví z Malty bude vyzvan se v této problematice zapojit. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji a Korer de Campus má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že tato zpráva je smysluplná, ale že není úplná. Mnoho v ní chybí. A já vám nyní vysvětlím, proč se mi to tak jeví. Sensatas i e, e realistas em relação à luta contra o cancro. zprávě je uvedeno mnoho textů, které se týkají výzkumu rakoviny. A jsou také stanoviny, cíle, které na rozdíl od předchozím desetiletím jsou realistické a dosažitelné a tak dále. Je pravda, že zatím všichni stojíme, jsme si také zajedno v těch třech druzích rakoviny v různých praktikách, boje s rakovinou, nerovnovážnosti šestého rámcového programu, Hovoří se zde o 750 milionech, které jsou použity pro oblast výzkumu v oblasti rakoviny a dále se hovoří o různých informačních rejstřících. To je přidaná hodnota evropské úrovně, takže národní a regionální rejstříky informací. Ale podle mě je návrh velmi slabý. Navrhuje se zde partnerství pro období od roku 2009, ale celé to zní velmi vágně a financování, jaké je zde navrženo, to už existuje, není zde nic nového, není zde ani žádná novinka. V ostatních oblastech, v oblasti organizace, jak jsem už řekl, organizace je zde sice popsána, cíle jsou realistické, ale eh, Návrh je málo ambiciozní. Vidíme zde myšlenku, že Evropa boj proti rakovině téměř vzdala. Myslím, že bychom se přeci měli pokusit, abychom zde zapojili i ostatní boj proti různým nemocem. Další slovo, jako další dostává slovo paní Putak. Děkuji vám za slovo. Ráda bych poděkovala Evropskému parlamentu za diskuzi o tomto sdělení. Jsme opravdu vděční, že se zúčastnil Evropský parlament 29. září, když jsme zahájili tento program a také počítáme s dobrou spoluprací v budoucnosti. Dnes již zaznělo několik otázek a jedna se týkala struktury Ráda bych zdůraznila, že naším záměrem je vytvořit partnerství, eh, které se bude především opírat o společné akce, které budou zahájeny v příštím roce a budou trvat do roku 2013. Vyzvali jsme eh, zainteresované strany a doposud jsme obdrželi velmi mnoho žádostí. Prvé setkání v rámci tohoto partnerství se bude eh, tý, eh, konat v pondělí a v úterý příštího týdne a bude se tam projednávat ta struktura toho partnerství. To bude jedno těch témat, o kterých budou účastníci tohoto setkání diskutovat. Doufám, že tam bude ta struktura schválena. Také se snažíme začlenit ještě další prvky do toho partnerství jako virtuální partnerství pro eh, všechny, kteří se nebudou moci podílet přímo, ale přesto budou mít příležitost sledovat tyto aktivity a přispívat k nim. Věříme a doufáme, že takovéto partnerství na evropské úrovni vrátí zase aktivity z evropské úrovně na regionální a místní úroveň. Členské státy jsou eh, důležitými partnery v těch společných akcích a chtěla bych říci, že většina členských států již eh, na to pozitivně zareagovala a očekáváme, že budou zastoupeny eh, na tom setkání příští týden. V otázce prevence mohu souhlasit pouze s tím, že prevence je nesmírně důležitá vzhledem k tomu, že je možné prevencí zabránit jedné třetině případů rakovin. Evropská komise zahájila již strategii v posledních letech, to byla celá řada eh, Eh, strategií, které se týkaly eh, alkoholu, eh, tělesné aktivity a také tabáku. A máme tu skromné cíle. Doufáme, že partneři budou v rámci partnerství rozhodovat o akcích, ke kterým bychom měli přistoupit v nadcházejících třech letech. A pokud jsme něco podstatného opomněli, tak e, nám jistě pomohou. Chtěla bych poděkovat také kolegům z výzkumu. Děkuji. E, ale buďte prosím velice struční, už nemáme žádný čas. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych pouze eh, doplnit toto téma o výzkum. Já se domnívám, že potřebujeme lepší koordinaci ve eh, v výzkumu eh, protože tento cíl do roku 2013 je velice ambiciózní. Děkujeme Evropskému parlamentu, že můžeme Eh, eh, financovat eh, tento projekt. Byla to poslední konzultace v oblasti výzkumu a chceme se zabývat tím, jak řídit tuto politiku, jak řídit výzkum v oblasti rakoviny. Teď končí sedmý rámcový program a vytvoříme síť evropského výzkumného prostoru a budeme mít setkání hlavních financovatelů a budeme společně eh, diskutovat o cílech a programech a dále chceme 12 milionů eur investovat, abychom eh, podpořili eh, Excellence Centra v rámci výzkumu rakoviny. To je jedna doplňující akce a třetí akce, kdy usilujeme o lépe strukturovaný výzkum. Ten se týká pediatrického výzkumu. Děkuji, paní Grostet. Chcete na to ještě jednou zareagovat, nebo? Eh, jen půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji všem kolegům, kteří se přihlásili o slovo. Toto téma je velmi významné. Musím, a to je role i role komise. Musíme neustále povzbuzovat členské státy, aby se zapojili. Členské státy zamýšlí určitý program financování, ale neměla by financovat pouze zasedání. Tyto prostředky by měly umožnit být velmi účinný při koordinace prevence nemoci. Ještě budeme mít příležitost o tom hovořit, ale děkuji všem kolegům. Pokud máte nějaké návrhy, abychom vše zlepšili, poslouchám vás. 27. 28. leden, lhuta pro pozměňovací návrhy. Rád bych se nyní zeptal tlumočníků, jestli nám poskytnou ještě sedm minut svého času. Potom bychom se mohli pokusit uh, zabývat se ještě zprávou Bitykofa. Pět minut, ano, máme k dispozici pět minut. Pane Bytykova, máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Hospodářský eh, výbor eh, řídí zprávu o eh, politice konkurenceschopnosti a musí předložit stanovisko. Zmíním se o třech obecných hlediscích, které jsou zajímavé pro náš výbor. Jednak je to otázka, jak právě za aktuální hospodářské a finanční krize státní subvence eventuálně ovlivňují konkurenční situaci a za druhé otázka, jak eh, se projeví tato hospodářská eh, krize na akceschopnost eh, středních a malých podniků a potom otázka, jak může politika konkurenceschopnosti přispět k inovačním strategiím. Chtěl bych pouze heslovitě uvést, několik bodů, které podle mého názoru ve stanovisku tohoto výboru by mohly hrát důležitou roli což je potěšující. Komise ve své zprávě vyhradila zvláštní kapitolu eh, k kartelu a spotřebitelům. E, a rád bych věděl, zda v příští zprávě bude také věnována kapitola malým a středním podnikům. A za druhé, v každém případě bychom měli zaměřit pozornost na automobilový průmysl a nejenom na OEM, ale i na vztah OIM a e, subdodavatelů a dále veřejné zakázky a otázka, jak e, co nejširší informace informace eh, povedou ke zvýšení intenzity konkurenceschopnosti. To je podle mého velice zajímavé a dále Evropská komise udělala velice mnoho a kdyby měla větší podporu členských států, tak by mohla zajistit lepší konkurenceschopnost energetických sítí. Je to otázka rozvoje infrastruktury. Já se domnívám, že otázka konkurenceschopnosti budeme muset tematizovat jako období po Kodani. A potom ještě dva body. V oblasti telekomunikací jde o otázku nějaké gremium evropských regulačních orgánů z oblasti telekomunikací může posloužit jako nástroj pro zajištění větší konkurenceschopnosti, jak může působit nezávisle. A potom další zajímavé hledisko, eh, které můžeme eh, přinést do zprávy hospodářského výboru, je to, že takové strategie Eh, jako eh, vědomosti pro malé a středně velké podniky eh, přispějí ke konkurenceschopnosti. schopnosti. Byl bych proto, abychom zapojili do toho tyto zajímavé body. Děkuji. Máme ten specifický problém, protože se dostáváme do časové tísně v důsledku slyšení komisařů. Prosím pana Pitikofera a stínové zpravodaje, aby nalezli nějaké řešení, abychom